diciamo. Sì. Signori, se volete per favore Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa. Naši zpravodajové již jsou přítomni a my můžeme s několika minutovým spožděním zahájit naši schůzi, na kterou máme velice plný program, tak vás chci ještě jednou požádat, abyste zaujali místa. Nemáme totiž času na zbyt. i jménem eh, kolegy Danžana, předsedy podvýboru pro bezpečnost a obranu, bych vás zde chtěl přivítat na druhé meziparlamentní schůzi v tomto roce. Eh, minulá schůze, jak si pamatujete, se týkala Evropské služby po vnější činnost a tato eh, schůze se konala 2. června. Chtěli jsme tuto schůzi věnovat eh, tématu, které je pro nás všechny velice zajímavé. Jsou to tedy výzvy, ale společně s nimi i příležitosti, které přináší Lisabonská smlouva v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a také v oblasti obrané politiky v rámci Evropské unie. Vítám zde pana Olivia Šastela, který zde zastupuje paní baronku Eštnovou, eh, kterou, kterou bohužel zdrželi politické eh, rozhovory s americkými partnery na druhé straně oceánu a další eh, kolegy, kteří bohužel teď se nemohli dostavit z tohoto důvodu. Jsem rád, že vás zde tolik přítomno. Jsou zde zástupci ze všech parlamentů, kromě českého parlamentu a kromě nizozemského parlamentu. Eh, vzhledem k tomu, že usilujeme o to, aby eh, zmíněné politiky měly silnou evropskou dimenzi, Evropská unie chce poskytnout podmínky k tomu, abychom společně mohli diskutovat o změnách, změnách, které přináší Lisabonská smlouva nejen na národní úrovni, ale také ve specifickém scénáři, který se týká přímo nás. A právě to je důvod, proč zvláštní zástupce Evropské unie eh, do takové oblasti, jako je Afghánistán, má zde eh, také slovo. Lisabonská smlouva přináší eh, tedy nové prvky a je zde také zástupce eh, NATO, eh, generální tajemník NATO a doufáme, že tedy tato schůze nám umožní, abychom si vyjasnili rámec a abychom si prohloubili představu o různých zodpovědnostech, které máme jako poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů. Dnešní diskuze je zaměřena na to, abychom pokračovali v práci nastíněné konferencí předsedů eh, Evropského parlamentu ohledně našeho příspěvku ke eh, společné bezpečnostní a obrané politice. Takže bez dalšího Eh, očekávání. Ještě předám slovo kolegovi Danžanovi, se kterým spolupředsedám eh, této schůzi. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, děkuji. Pane ministře, drazí kolegové, všichni zdravím. Vítám vás jménem podvýbor pro bezpečnost a obranu v rámci tohoto jednání, jak to připomněl pan Albertini, zahajujeme velice užitečnou a důležitou diskuzi s národními parlamenty. Z hlediska uplatňování nových ustanovení Lisabonské smlouvy v oblasti společné bezpečnostní a obrané politiky. Dovolte mi připomenout, že tato smlouva umožňuje určitý skok a my jsme ani nedoufali, že terminologicky se to změní. My jsme ani nedoufali, že tady vznikne SBOP. I z terminologického hlediska se nám daří uplatňovat eh, některé velice důležité klauzule, které umožní bezpečnostní a obrané politice na evropské úrovni realizovat skutečně kvalitativní skok. Stručně bych připomněl, že tato smlouva uvádí místo místo předsedy komise, to znamená vysokého představitele pro otázky bezpečnosti a zahraniční politiky a také ESVČ. A to zahrnuje také struktury ohledně řízení krize. Dále je tam klauzule vzájemné pomoci a klauzule ohledně solidarity. To jsou dva novátorské a zásadní prvky. Dále dochází k rozšíření mise, která se týká SBOP Dále se hovoří o strukturované spolupráci pro členské státy, které naplňují vyšší kritéria z hlediska vojenských kapacit a které plní závaznější závazky. A dále je tam také ustanovení ohledně přípravných aktivit. Všechna tato ustanovení představují skutečný pokrok. A bylo by dobré o tom společně diskutovat, bylo by dobré diskutovat o tom, jak parlamenty sledují SBOP a jsem si jist, že dnešní diskuze byla nesmírně plodná. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane doktore eh, Šestel, Lisabonská smlouva poskytuje nové příležitosti ke spolupráci na evropské úrovni v oblasti zahraniční politiky, bezpečnostní i obrané politiky. Tyto příležitosti se ocitají tedy v interinstitucionálním rámci, v němž Evropská unie eh, vždy stále více má být garantem míru a stability. Narůstá vědomí, že bezpečnost, míra, stabilita vyžadují stále více využívání eh, civilních prostředků a že naše vojenské prostředky a kapacity je třeba stále více reorientovat eh, do společných misí, eh, které mají jak vojenskou, tak civilní složku. Navíc ekonomická krize ukládá všem členským státům racionalizaci veřejných výdajů prostřednictvím zásadních škrtů do národních rozpočtů pro obranu. Připadá mi tedy logické, že dialog na evropské úrovni který je zaměřen na to, aby v tomto kontextu našel různé synergie a vzájemné možnosti pomoci, je nesmírně důležitý. Pane Šasteli, ještě jednou vám děkujeme za to, že jste mezi nás zavítal a chci vás nyní vybítnout, abyste převzal slovo a seznámil nás možnostmi, které nám poskytuje Lisabonská smlouva k tomu, abychom mohli vytvořit společnou eh, bezpečnostní obranou politiku, která bude účinná a eh, efektivní. A posléze kolegové mohou klást otázky. Prosím vás, ale abyste, pane doktore, hovořil eh, maximálně 15 minut a kolegové, kteří si přejete položit otázky, prosím, použijte, eh, použijte mm, kartičky, které máte k dispozici ve vašich materiálech, až se budete chtít hlásit o slovo. Prosím, pane Šestele, máte slovo. Grazie, prezidente. Président... Páni předsedové, dámy a pánové, členové Evropského parlamentu, a členové 27 národních parlamentů, drazí kolegové. Pro mě je to potěšení, že mohu s vámi hovořit a jménem vysoké představitelky paní Ashton při příležitosti této první interparlamentní konference ohledně bezpečnostní a obrané společné politiky. Můj belgický kolega, pan ministr Peter de Krem, by byl určitě povolenějším řečníkem, aby hovořil jménem vysoké představitelky, zvláště na toto téma. Bohužel mm, to pro něj není možné a požádal mě, abych eh, ho zastupoval. Tato konference se koná v důležitý okamžik 1. prosince. Uplyne jeden rok od doby, kdy Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Některá nová ustanovení, která jsou zakotvená ve smlouvě, byla již uplatněna, například co se týče úlohy předsedy Evropské rady nebo vysokého představitele. Další ustanovení by měla být ještě prostudována a měla by být předmětem dohody tak, aby byla uplatněna. ESVČ bude schopný provozu za několik měsíců a bude mít eh, Eh, strukturu, která bude zajišťovat zahraniční politiku Evropské unie, včetně bezpečnostní politiky a také společné obrané politiky. Je to zásadní pokrok. A jsem přesvědčen, že tato služba dodá eh, nového vzletu naší aktivitě. Evropská služba pro vnější činnost bude mít nové nástroje podle Lisabonské smlouvy, tak aby se posílila konzistentnost, soudržnost a také odhodlanost Evropské unie působit na zahraniční úlovni. Bude mít eh, zahraniční stále větší odpovědnosti. Paralelně k tomu dnes čelíme eh, vážným dopadům finanční krize. A jako političtí představitelé musíme přijímat obtížná rozhodnutí z hlediska toho, kde snižovat rozpočty a co vyčlenit na obranu. Samozřejmě, že nemůžeme těmto problémům uniknout. Parlamenty, komise a také útvary, které se zabývají zahraniční obrovou politikou, diskutují o těchto výzvách. Proto je velmi důležité podporovat meziparlamentní spolupráci v oblasti bezpečnostní a obrané společné politiky a umožňovat parlamentům, aby si vyměňovali svoje názory a svoji zkušenost. Hlavní výzvou pro ministry obrany je vyvodit poučení z finanční krize a vyřešit tlak, který je vyvíjen na evropské rozpočty z hlediska reform. Proto musíme najít prostředky, abychom eh, využívali našich prostředků účinněji. Musíme eh, hodně využívat našich zdrojů, tak abychom dosáhli těchto cílů. A za tímto účelem musíme posílit spolupráci. Zlepšení kapacit ve všech možných rámcích eh, bude využívat prostředků, které jsou k dispozici, ať už Evropské unii, NATO, anebo na národní úrovni. Ale prvořadé tady je, že jako Evropané musíme združovat a kombinovat naše výhody. To bylo také předmětem diskuzí, které probíhaly minulý týden v Kentu mezi ministry obrany Evropské unie kteří zasedali na neformální radě. Z hlediska podstaty došlo ke koncensu. Je nutné tedy jasně stanovit a vyvodit lekce z minulých zkušeností a spojit naše úsilí. Pokud se nám bude dařit společně řešit ty správné otázky a přinášet řešení, pak Evropská unie bude lépe sehrávat svoji roli v oblasti bezpečnosti bude dostávat svým povinnostem z hlediska mezinárodních aktivit a bude odpovídat očekáváním. Co se týče způsobu, jakým by se měla, měly snižovat obrané rozpočty, to samozřejmě je podřízeno některým finančním nezbytnostem. V každém případě na neformální radě ministři diskutovali o tom, že tato rozhodnutí se musí podřídit evropské společné koncepci cílů, které se mají dosáhnout a také prostředků, jaké mají být použity. Je jasné, že musíme snižovat eh, rozsah našich ozbrojených sil. A pokud budeme přijímat společně správná rozhodnutí, tak se nám podaří zlepšit kvalitu a efektivitu z hlediska nákladů. Co se týče prostředků, nebo jinak řečeno prostředků, které by umožnily posílit akceschopnost Evropské unie, zde bylo dohodnuto, že je nutné se snažit spolupracovat ještě více. My všichni víme, že spolupráce v oblasti obrany je obtížným tématem, neboť se dotýká zásadních aspektů svrchovanosti a nezávislosti. Nicméně může také obsahovat eh, zásadní výhody. Musíme spolupracovat, abychom se vybavili kapacitami, které potřebujeme. Musíme využívat příležitostí pro eh, výrazné úspory. Můžeme snižovat náklady tím, že budeme společně využívat a budeme se společně dělit o existující evropské kapacity, ať už je to na evropské úrovni, bilaterálně nebo regionálně. Toto všechno víme. Potřebujeme politickou vůli, a potřebujeme odhodlání, abychom se k těmto cílům dostali. Důležitým příkladem je například Evropské velitelství z hlediska letecké dopravy, tak jak to bylo nedávno vytvořeno v Iovenu. Jedná se o eh, flotily, které hm, pokrývají kapacity Nizozemská, Německa a další země se k tomuto můžou připojit. Tato struktura umožní lépe využívat existující kapacity z hlediska přepravy zboží. Můžeme tedy kombinovat a organizovat lety například do Afganistánu. To je tedy příklad spolupráce a výraznější harmonizace v oblasti strategické letecké dopravy. Lisabonská smlouva stanovuje, že evropské Členské státy musí nejenom zlepšit svoji kapacitu z hlediska SBOP, ale musí také využívat nástroje permanentní spolupráce, to znamená musí zvýšit svoji spolupráci v oblasti obrany a měly by se lépe organizovat pod záštitou Evropské unie. Diskuze, které mají za cíl stanovit společnou interpretaci těchto ustanovení, tyto diskuze probíhají. To je první etapa. A v tomto ohledu se konal v červenci seminář na toto téma. Otevírání se to je zásadní pojem, proto musíme zajistit vysokou transparentnost a také vysoký stupeň flexibility. Nicméně potřebujeme více času, abychom stanovili, jaké struktury, které ještě neexistují v rámci Evropské unie, by mohly být vytvořeny tak, aby podporovaly konkrétní závazky, včetně Evropské agentury pro obranu. Tyto práce ohledně rozvíjení kapacit jsou nezbytné, protože bez kapacit, které by existovaly, nemůžeme mít důvěryhodnou SBOP a ani nemůžeme tady přispět výrazným způsobem k řešení otázek a k řešení současných a budoucích krizí. Akceschopnost Evropské unie posílí efektivní eh, mnohostrané jednání a počínání a přispěje tedy k podpoře míru a šíření právního státu. Výzvy, na které musíme dnes reagovat, se týkají například situace v Afganistánu a v Somálsku. Jsou to obrovské výzvy. Řešení těchto krizí jsou složitá. Často jsou to slabé státy, které nejsou schopny kontrolovat své území. Je tam absence demokracie, je tam korupce a také beztrestnost. A Samozřejmě jsou to státy, kde trpí civilní obyvatelstvo, které je hlavní obětí. Pokud chceme pomoci těmto osobám, tak se musíme vyhnout tomu, aby rizika v oblasti bezpečnosti, které existují v těchto regionech, neohrozily bezpečnost Evropy. My všichni víme, že neexistuje jednoduché řešení, které by umožnilo čelit těmto krizím a zajistit stabilitu. Je nutné prošešit veškeré možné prostředky. Diplomaci, rozvoj, ekonomika, rozvíjení vojenských a civilních prostředků. Evropská unie má všechny tyto prostředky a Lizabonská smlouva posílila možnosti využívat koordinovaně těchto prostředků. Na Haiti Mm, došlo k zemětřesení. A to je dokladem toho, že nestačí mít k dispozici prouze, prostředky a nástroje, které umožňují efektivně jednat, ale je nutné také je velmi dobře koordinovat. Za necelých deset let Evropská unie rozvinula více než 20 operací pro řízení krizí, jak civilně, tak vojensky. Často eh, tyto akce jsou podporovány dalšími opatřeními diplomatické povahy. Máme zvláštní eh, vyslance a dále dalšími aktivitami komise. Spolupracujeme úzce s partnery a samozřejmě s OSN a také s NATO a s dalšími. Dovolte mi, abych uvedl několik příkladů. Na západním Balkáně, Bosně, Hercegovině a Kosovu Evropská unie výrazně uplatňovala diplomatická ekonomická opatření ve prospěch stability a evropské perspektivy. Zvláštní zástupci Unie byli pověřeni tím, aby jménem mezinárodního společenství doprovázeli politické reformy. Operace řízení krizí přispěly k tomu, že se vytvořilo bezpečné prostředí a že bylo možné pomoci lokálním úřadům zajistit nastolení právního státu. Operace boje proti piráctví podél somalských eh, břehů v rámci Atlanta zapadají výrazně do této vůle Evropské unie a mezinárodního společenství řešit problém piráctví globálnějším způsobem. Atlanta tak spolupracovala s odvětvím námořní dopravy a vypracovala preventivní, širší opatření a sehrávala důslednou roli z hlediska koordinace dalších námořních sil, které jsou v tomto regionu. Evropská unie vyjednala se sousedními státy dohody ohledně převozu zadržených pirátů a snažila se posílit také možnostmi odsoudit a uvěznit tyto eh, pachatele a dlouhodobě je tedy zajistit lepší eh, režim. Evropská unie se nyní zabývá také tím, jak zajistit dlouhodobější řešení z hlediska eh, možnosti soudit tyto pachatele. V širším slova smyslu Evropská unie chce řešit příčiny tohoto pirátství, a chce se zabývat kapacitami těch příslušných zemí. To znamená například v Ugandě pomáháme vyškolit vojenské síly, zvýšit tak bezpečnost a zorganizovat mezinárodní aktivity tak, abychom pomohli oslabenému Somálsku. Také se vede úvaha ohledně toho, že bychom výraznějším způsobem pomohli rozvoji kapacit v oblasti námořní dopravy. Bilance naší akce je obdivuhodná. Jistě, nevždy se nám podařilo vyřešit definitivně složité krize, ale naše počínání mělo reálný účinek z hlediska, což dokazuje, že kapacita Evropské unie zde byla jasně dokázána. Lizabonská smlouva s vytvořením ESVČ bude nástrojem, který umožní co nejlépe využít tento potenciál na základě předchozích zkušeností. Evropská služba pro vnější činnost nezmění povahu nástrojů eh, z hlediska diplomacie, ekonomiky, rozvoje a řízení krizí. SVČ bude podporovat vytváření konzistentní evropské strategie, tak aby bylo možné předcházet krizím a čelit jim, což předpokládá, že veškeré nástroje budou používány koordinovaně, budou se doplňovat a posilovat. Delegace Evropské unie se budou zabývat všemi aspekty vnějších aktivit a budou přispívat ke konzistentnímu uplatňování těchto strategií ve prospěch úspěšných misí. Lisabonská smlouva a ESVČ umožní nejenom zlepšit konzistentnost společné bezpečnostní a obrané politiky, ale také posilovat koordinaci mezi civilními a vojenskými prostředky. Jedná se o důležitý aspekt. Zažíváme čím dál více situací, kde řízení krizí vyžaduje jak civilní, tak vojenské kapacity. A opět Afganistán je příkladem, ale také Končská demokratická republika. Mise mají čím dál složitější zadání. Například je nutné poskytovat poradenství, pomáhat vládě z hlediska policie, eh, a dalších sil a zároveň se snažit eh, podporovat myšlenku lidských práv, právního státu a politiky rozvoje. Proto, abychom byli schopni čelit těmto složitým situacím, musíme vytvářet odpovídající struktury. A ještě důležitější je šířit také odpovídajícího ducha. Dále musíme disponovat civilními a vojenskými kapacitami, které se mohou vzájemně doplňovat – Civilní struktury mohou využívat některých aspektů eh, vojenských struktur a bezpečnosti, kterou zajišťují, a zase naopak vojenské struktury mohou využívat dovedností a specifického poradenství, které může vyplývat z civilních struktur. Učinili jsme již určitý pokrok a také se pracuje na synergii z hlediska rozvíjení eh, civilních a vojenských kapacit. Můžeme tak vytvořit určitý, určité zmapování těchto schopností a přitom zachovat specifičnost jednotlivých civilních a vojenských struktur. Členské státy a Evropská unie se snaží také zajišťovat vyškolování tak, aby civilní a vojenský personál měl nezbytné kompetence na vysoké úrovni. A nakonec, Lizabonská smlouva výslovně zakotvuje, že vysoký zástupce bude dohlížet na koordinaci těchto civilních nebo vojenských aktivit eh, v rámci SBOP. Co se týče ESVČ, civilní a vojenské struktury budou skloubeny. A v tomto ohledu jsem rád, že v rámci Evropského parlamentu probíhají práce s cílem vytvořit eh, Uh, rezoluci ohledně doplňování těchto schopností vojenských a civilních kapacit. Drazí kolegové, já jsem hovořil o tom, že je nutné vhodněji rozvíjet vojenské kapacity a že je nutné jich využívat ve prospěch koordinace s dalšími nástroji, které má Evropská unie k dispozici. A nyní bych chtěl několik okamžiků hovořit o tom, že Evropská unie musí posilovat své partnerství. Spolupráce s partnery byla vždy zásadním principem vnějšího působení Evropské unie a byl to jeden z pilíř eh, efektivního mnohostraného počínání. Partnerství a koordinace s dalšími partnery jsou integrální součástí naší akci, našich akcí a takovéto partnerství může zesílit dopad všech aktivit doplňkovými akcemi, kdy se snažíme používat veškeré zdroje, abychom vyslali jasnější signál, pokud o to, eh, nebo pokud jsme v situaci krize. Také se konalo jednání v září, které se týkalo strategických partnerství v zahraničních vztazích a také Evropská rada potvrdila, že je třeba plně využívat možnosti, které nabízí Lisabonská smlouva, abychom nabídli společnou odpověď a reakci na výzvy, kterým čelíme a abychom hráli skutečnou úlohu na mezinárodní scéně, tak, že budeme hovořit jedním hlasem. Vysoká představitelka bude mít také svůj díl odpovědnosti, veliký díl odpovědnosti za vypracování strategií a veškerých aktivit v této oblasti. Spolupráce s OSN, to je také velice důležitá součást naší nové zahraniční bezpečnostní politiky. Vztahy s OSN jdou nad rámec eh, pouze slavnostních prohlášení, to už se ukázalo v různých příkladech spolupráce přímo v terénu. Od rychlého nasazení vojenských jednotek na východě eh, Konžské demokratické republiky před eh, použitím sil OSN až eh, po různé operativní síly, jako třeba v Kosovu nebo v Čadu. Ehm, my se snažíme využívat všech sil v terénu, tam, kde spolu jedná Evropská unie i OSN. Tato spolupráce je dále podporována kontakty mezi personálem těchto dvou organizací. Jsou zde také společné deklarace, jako například ta z roku 2003 mezi EU a OSN o spolupráci při řízení krizí. A samozřejmě je zde prohlášení z roku 2007 o spolupráci mezi OSN a Evropskou unii při řízení krizí. Je samozřejmě ještě stále možné zlepšovat některé aspekty spolupráce mezi Evropskou unii a OSN, tak jak ukázal příklad přesun operativních odpovědností mezi oběma organizacemi, a to ukazuje, že samozřejmě tyto dvě organizace pracují různým způsobem. Některé členské státy již formulovaly konkrétní návrhy toho, jakým způsobem posílit tuto spolupráci, alespoň eh, tak, abychom my v Evropské unii byli operativně aktivnější při společných operacích s OSN. Eh, dalším důležitým aspektem naší společné politiky je zase partnerství s NATO tady si myslím, že bychom měli pokračovat v pozitivní dynamice. Tyto dvě organizace spolupracují bok po boku v různých zemích, jako v Kosovu, v Afghánistánu, ale také na, například na somálském pobřeží. Samozřejmě sdílíme společné hodnoty a e, máme také společné členy, členské státy. Už se slychá velmi často, že eh, NATO a EU eh, e by měly spolupracovat mnohem více, než co se předpokládalo, kdy se stanoval formální rámec eh, spolupráce mezi oběma organizacemi. Jsou zde známé politické problémy, ovšem, které i nadále brání tomu, abychom plně těžili z tohoto partnerství. Na zářijovém jednání Evropská rada vyzvala vysokou představitelku k tomu, aby předložila svou vlastní úvahu k tomu, jakým způsobem zlepšit spolupráci mezi EU a NATO. S tím, že bychom se opřeli už o konkrétní opatření, eh, které jsme navrhli na to na začátku roku. To se týká opatření, které umožňují intenzivní kontakty mezi personálem, eh, týkající se konkrétních operací a kapacit, tak abychom našli způsob, jakým způsobem obnovit dynamiku tohoto partnerství. Tento dvojí přístup bude pokračovat v následujících měsících. Všichni partneři v rámci těchto dvou organizací budou mít příležitost prokázat svoji jednotnost a vytvořit skutečné partnerství založené na silách a specificích každého z partnerů. Na to chce obnovovat svůj strategický koncept a Evropská unie zároveň připravuje svůj budoucí summit s americkým prezidentem Obamou. A konečně je třeba také spolupracovat s novými, novými rozvíjejícími se mocnostmi a koordinovat aktivity mezinárodních organizací v různých zemích, týkající se veškerých otázek krizového řízení. Tito aktéři sami si stále více uvědomují, jak strategickou úlohu hraje Evropská unie. To jsme konstatovali v rámci boje proti piráctví. A tam jsme spolupracovali s významnými zeměmi, s nimiž jsme prozatím nebyli partneři, jak příklad Čína, Japonsko nebo Indie. Také v současné době diskutujeme s ASEANem o boji proti pirátství eh, v rámci setkání Asie Evropa. Koňská demokratická republika plus multilaterální a bilaterální partneři jako Čína nebo Jižní Afrika jsou dalším takovým příkladem. Spolupráce s USA už je realitou. Spolupráce například v Čadu ukázala, jak je také důležitá naše spolupráce s Ruskem. Pokud jde o perspektivy společné bezpečnostní a zahraniční politiky po Lisabonu, tak těch je hodně. Stejně jako je hodně výzev, například výzev v oblasti finanční. Musíme společně bojovat i na politické úrovni. Tady bych chtěl připomenout, že eh, Rada už počítá s posíláním, posílením meziparlamentního dialogu, tak jak to předpokládá také Lisabonská smlouva. Um, skončí fungování Západoevropské unie. Neměli bychom ztratit výhody, které nabízí společenství meziparlamentní, měli bychom zajistit nějaké pokračování spolupráce na půdě Evropské unie a rozvíjet evropskou kulturu, kulturu bezpečnosti a, a uh, obrany. Je to na vás na poslancích, abyste se rozhodli, jakým způsobem chcete v tomto pokračovat na půdě EU, tak jak je to v protokolu číslo 1 připojeného ke smlouvě. A bylo to také prohlášeno na konferenci předsedu Výboru pro zahraniční záležitosti, což bylo v Madridu na jaře. Vysoká představitelka Lady Ashton velice ráda podpoří dialog mezi parlamenty, s velikým eh, zájmem eh, se chce nadále účastnit Eh, zasedání konference předsedů, například další jednání se bude konat 18.10. a také eh, dalšího jednání 27. října v Bruselu. Vážení předsedové, vážení poslanci Evropského parlamentu a vážení poslanci národních parlamentů, milí kolegové, ještě než uzavřu své vystoupení, chci využít této příležitosti proto, abych složil poklonu všem našim občanům, kteří jsou nasazeni na misích všude na světě. Je třeba ocenit jejich eh, odvahu, jejich profesionální přístup eh, na všech těchto misích. To jsou mise EU, OS, OSN a můžeme na ně být velice hrdí. Děkuji vám za pozornost a přeji vám ještě velice plodnou diskuzi. Děkuji vám. Pane státní tajemníku, váš projev byl opravdu eh, velice vyčerpávající a už si na vás přejí zareagovat někteří kolegové, jako první pan Leon Kires, předseda výboru zahraničních záležitostí Polského senátu. Máte slovo, pane Kiresi. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Vyslechli jsme si velice významný projev pana Šastela. A pan Šastel se dotkl zejména tří hlavních výzev, které jsou před námi. Za prvé hovořil o tom, jak si vykládat tu strukturovanou vzájemnou spolupráci, dále vzájemnou podporu a pomoc, to je ta známá klauzule solidarity, a také samozřejmě Jde o to, co je ve článci 42 a 44 smlouvy. To je myšlenka skupiny členských států, které jsou pověřeny nějakou misí. Já sám za sebe a také jménem Polského senátu bych chtěl upozornit na to, jak je důležité, abychom stejným společným způsobem chápali tu stálou strukturovanou spolupráci. Pan Šastel nám ve svém projevu řekl, že nestačí mít pouze nástroje k dispozici jako takové, ale tyto nástroje musí být vzájemně sladěny a koordinovány. Mně se zdá, že abychom mohli skoordinovat veškeré tyto nástroje, musíme nejdříve pochopit, o co v nich přesně jde. A myslím, že jedna z hlavních výzev, které, které před námi i před námi jako parlamenty, je si společně nadefinovat tuto stálou strukturovanou spolupráci. Také bych chtěl něco říci k politickému významu klauzule o vzájemné podpoře a pomoci. to je něco, co nabývá stále více na významu, poněvadž jsme na sobě stále více závislí vzájemně, zejména pokud jde o přístup. Pochopení této doložky správně je předpokladem pro to, aby spolučlenské státy mohly dobře spolupracovat, pokud podnikají nějaké společné investice, sdílejí náklady nebo společně budují kapacity. A konečně bych se ještě rád dotkl významu článků 42 a 44. kde jde o pověření skupiny členských států k provedení určité mise. Tyto články, respektive jejich ustanovení, umožňují skupině členských států, aby tyto dostali pověření provést určitou misi. Tyto články zároveň pro nás vytvářejí určitou výzvu. A to říkám jako někdo, kdo zastupuje hodní komoru polského parlamentu. Tyto články totiž ukazují, že zase je nutné si společně vyložit, společně chápat to, jakým způsobem tato ustanovení Lisabonské smlouvy mají být přesně uvedena do praxe. Tady osobně musím říci, že se domnívám, že musíme zajistit, abychom se vyvarovali situace, kdyby články 42 a 44 byly použity předtím, než zde bude to společné porozumění tomu, co přesně znamenají. Čili nejdříve si musíme udělat jasno o tom, co tím přesně myslíme pověřit skupinu členských států výkonem určité mise. Chci ovšem vyjádřit podporu Polska myšlenkám, které vyjádřil pan Šastel. Polsko věří v otevřený inkluzivní přístup. A proto klademe veliký důraz na to, že musí jít zejména o vůli jednotlivých členských států. To musí být v samotném srdci implementace těchto opatření. Děkuji. Děkuji vám, pane Kiresi. Jako další má slovo pan Dinos Tretos, předseda výboru pro zahraniční záležitosti a obranu z řeckého parlamentu. Prosím. Dovolte mi nejdříve poděkovat Evropskému parlamentu, že máme tuto možnost ehm, takto spolupracovat na toto vysoce důležité téma SBOP. Lisabonská smlouva se týká uplatňování protokolu 1, který je součástí smlouvy. Týká se to národních parlamentů a dále se jedná také o to, že národní parlamenty by měly přispívat k řešení otázek SBOP. Co je novinkou v Lisabonské smlouvě, je to vytvoření funkce eh, vysoké představitelky a také vytvoření ESVČ. Jedná se o to, aby eh, tato evropská služba byla napojena na tuto funkci vysokého představitele. Z hlediska eh, Lisabonské smlouvy se zde rozhoduje jednomyslně a to je také specifikem SBOP, proto národní parlamenty mají velice důležitou roli z hlediska utváření této politiky. Dalším důležitým prvkem, pane předsedo, je zrušení západní Evropské unie a parlamentního schromáždění Západoevropské unie, které se zabývalo eh, vojenskými záležitostmi. A to v červnu 2011. To je důležité pro evropské parlamenty, protože je nutné najít nový rytmus, eh, nové návrhy a nové myšlenky. Ty budou předloženy v dubnu 2011, kdy se sejdou mm, předsedové Národní parlamentu. Italský parlament, francouzský parlament a také senáty těchto zemí budou předkládat různé návrhy. Předpokládám, že i další země budou navrhovat mm, nové řešení. Je vhodné, aby mm, se zajistila spolupráce mezi národními parlamenty v rámci Lisabonské smlouvy na základě toho, co bylo řečeno 16. září v Evropském parlamentu. Tato spolupráce je důležitá a úloha národních parlamentů je určující. Všechny tyto nástroje jsou základem spolupráce s, s parlamenty. Pane předsedo, musíme mít společnou pozici z hlediska SBOP. V této souvislosti by bylo vhodné, aby Evropský parlament se připojil eh, k těmto aktivitám. Nehovořím o tom, že by se měly vytvářet nové orgány v rámci Evropského parlamentu, ale chtěl bych hovořit o tom, že národní parlamenty musí zde se zviditelnit. My máme sekretariát, sice menší sekretariát, ale i on by mohl případně podporovat tyto struktury Máme také různé výbory, které se zabývají různými aspekty společné bezpečnostní a obrané politiky. A měli bychom mít také zpravodaje, kteří by vypracovávali zprávy a tímto způsobem bychom mohli navýšit efektivitu naší práce. Vím, že tady budou různé a jsou již různé reakce na tyto návrhy ze strany našich kolegů z Evropského parlamentu, ale jsou to reakce, které upozorňují na vysoké náklady struktur. Víme, jak to vypadalo v minulosti. Ale struktura sekretariátu, kde by bylo, dejme tomu, pět osob, to není nějaká nadměrná uh, struktura. Víme, že se počítá s pěti tisíci lidmi v rámci SVČ, tak je opravdu směšné, pokud se říká, že by tady byly problémy, kdyby se vytvořil jakýsi sekretariát, struktura sekretariátu, kde by se zaměstnávalo pět nebo šest osob, které by eh, podporovaly takový orgán Evropského parlamentu. Včera jsem si vyslechl pana Broka v rámci rozpravy, eh, která se týkala Lisabonské smlouvy. A bylo tam řečeno, že Evropský parlament by mohl podpořit návrh této struktury v rámci určitého sekretariátu. Evropské, pardon, národní parlamenty jsou eh, nezávislými orgány. A instituce, které by měly fungovat v rámci SBOP, musí být eh, nutně nezbytně nezávislými institucemi. Pokud tomu tak nebude, tak eh, by to nebylo správné. Jinak se tady budeme setkávat stále neformálně, ale nebudeme naplňovat eh, dobře naše úkoly. Pane předsedo, ještě jednou vám děkuji, že jsem měl možnost vyjádřit moje stanovisko. Navrhuji, abychom se zamysleli nad tím důležitým prvkem, který se týká spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty na základě společného základu, kterým by bylo vytvoření strukturovaného orgánu, který by mohl mít efektivní činnost. Děkuji vám, pane Vretosi. Vaše slova byla velice zajímavá, ale chtěl bych připomenout přesto kolegům, že v této první části naší schůze, která byla uvedena panem ministrem Šastelem, se máme zabývat posílením politiky bezpečnosti a obrany. Zatímco, co se týče legitimnosti a parlamentního přeskumu. Bude se jednat o téma, na které se zaměříme v druhé polovině tohoto dopoledne a budeme tedy moci se hlouběji zabývat těmito tématy v druhé polovině dopoledne. Samozřejmě, že můžete vyjadřovat své myšlenky eh, tak, jak si přejete, ale Eh, bylo eh, by ehm, užitečné, abychom tato dvě témata od sebe rozdělovali tak, jak to máme v našem programu. Následuje tedy projev prvního zástupce Evropského parlamentu nyní, a to pan Andrew Duff, který eh, zastupuje politickou skupinu ALDE. Prosím, pane Duffe, máte slovo. Uh, um, Vážený pane předsedo, myslím, že bychom měli zejména udělat tři důležité strategické úkoly. Za prvé je třeba dobře vyhodnotit, jaké jsou silné a slabé stránky. národních vojenských kapacit. Potřebujeme systematickou analýzu nákladu a výhod ve všech 27 členských státech, tedy výhod a nákladů našich jednotlivých schopností zareagovat efektivně, účinně a se vší silou. jako bezpečnostní a zahraničně političtí hráči. Než bude ukončena takováto hlouková analýza, myslím, že spekulace o různých kvalitativních krocích vpřed, které by zlepšily integraci našich ozbrojených sil tak aby výsledkem byla užší spolupráce mezi civilními a vojenskými kapacitami, by měla opravdu zůstat pouze spekulací. Je třeba, aby se naše plánování opíralo o mnohem širším vyhodnocení skutečností, než to, co máme k dispozici v současné době. Druhým krokem by potom bylo, aby Evropská rada a zejména Catherine Ashton stanovila určitý program a časový harmonogram pro to, jakým způsobem tedy zavést tu stálou strukturovanou spolupráci. ty modality toho, jakým způsobem by takovéto permanentní struktury měly fungovat, eh, jsou velice komplexní a určitě si to vyžádá určitý čas, než zjistíme, jakou cestou se přesně vydat. A také pro některé členské státy, včetně Spojeného království, zde je nutnost přijmout velice hluboké rozhodnutí o tom, jestli si tento stát tedy přeje být v jádru těch států, které si přejí spolupracovat na e, poli vojenském. Samozřejmě takovéto rozhodnutí se nesmí přijímat vážně Je třeba to brát opravdu seriózně. A třetí důležitý aspekt se týká Turecka protože je třeba nejprve vyřešit naše strategické vztahy s Tureckem, protože jinak eh, různé druhy eh, spolupráce mezi EU a NATO prostě budou zbytečné. Čiliž naší politickou prioritou číslo jedna a také prioritou pro Cathy Ashton by mělo být vyřešení sporu mezi Tureckem a Kyprem. Děkuji. Děkuji vám, pane Dafe. Slovo má italský kolega, pan Edmondo Cirielli, předseda výboru pro obranu z italské poslanecké sněmovny. Děkuji vám, dobrý den, pane předsedo, dobrý den, kolegové a kolegyně. Budu se snažit hovořit stručně, abych neopakoval to, co uvedli předřečníci ohledně důležitosti smlouvy. Myslím, že zásadní pro Evropskou unii je, aby pokračovala v integraci a komplementaritě politické a vojenské činnosti s NATO. Je nezbytné eh, vrátit se ke spolupráci a posilovat spolupráci s Ruskem a mám za to, že je naším strategickým zájmem v Evropské unii, aby Rusko bylo plně přidruženo eh, k činnostem zaměřeným na stabilizaci a míru ve světě. Vedle toho samozřejmě, že Rusko je velkým sousedem EU. Chtěl bych Eh, volat eh, všechny zástupce EU, aby solidárněji spolupracovali eh, v Afghánistánu. Každý z nás samozřejmě má svou určitou část rozpočtu, kterou eh, používáme v EU. Itálie například používá téměř 2 miliardy eh, eur ročně na misi v Afghánistánu, kromě samozřejmě těch eh, velice vysokých cen lidských životů. Pro nás je to prioritní otázka bezpečnosti ve světě, je to tedy prioritní otázka pro celou EU ohledně bezpečnosti ve světě. Proto je třeba, abychom využili veškerých našich možností a jednotlivé státy, aby se solidárně zhostili takovýchto povinností. Co se týče bezpečnostního průmyslu, což je další strategické téma pro e, společnou bezpečnostní a obrannou politiku, je třeba se zaměřit na integraci tak, aby byly plně Eh, realizovány dvě směrnice Evropské unie, které se týkají eh, například exportu v rámci EU a je třeba překonat fragmentaci jak v oblasti výroby, tak v oblasti výzkumu eh, v, ve zbrojenském průmyslu. Chci připomenout, že například EU má mnohem menší náklady na výzkumy než Spojené státy v této oblasti. Eh, ve Spojených státech je méně než 30 programů, zatímco my máme 89 programů, což ukazuje naši vysokou fragmentaci, rozdrobení našich programů. Také, kromě toho, co už činíme, je zapotřebí větší integrace a spolupráce mezi vojenskými silami, také prostřednictvím implementace cvičení, výměny informací a také je třeba, aby spolupracovaly vojenské školy v této oblasti, kde společná činnost Evropská unie se realizuje nejkonkrétnějším způsobem, je zapotřebí, aby byl dobře vyškolen náš personál a to tak, aby společně mohli pak co možná nejlépe působit. Co se týče SVČ, to je velice eh, důležitý eh, nový prvek, o kterém eh, se již hodně hovoří na této schůzi. A na závěr bereme na vědomí to, co se děje. Um, už nefunguje, neexistuje Západoevropská unie. Evropský parlament tedy společně s národními parlamenty musí vytvořit eh, prostor, ve kterém můžeme společně eh, působit, jako například na této dnešní schůzi, aby se takto mohla účastnit například vysoká představitelka, aby eh, kromě národních parlamentů Evropského parlamentu se mohli účastnit další aktéři. Děkuji. Děkuji vám, pane Čirieli. Jako další má slovo kolega z Evropského parlamentu, pan Christian Heller z EPP. Prosím, máte slovo. Ähm, Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěl velice stručně vyjádřit k civilně vojenské spolupráci. Parlament se totiž rozhodl, že se zde chopí iniciativy. Eh, pan Dejon eh, jako předseda nebo místo předseda eh, výboru to také velice podporuje. V oblasti této spolupráce jde o oblast, kde si myslíme, že bychom právě mohli co nejrychleji dosáhnout praktického prohloubení evropského úsilí v této, úsi, v této oblasti. A já velice vítám to, že je tady paní Anu, která která v této oblasti bude mít na starosti strategické plánování a my bychom chtěli zdůraznit, že eh, ty struktury u vysoké představitelky chceme posílit. Proč to říkám? Právě pro zástupce národních parlamentů je totiž důležité vědět, že to byla rada, která v minulých letech vlastně Eh, přicházela s těmi novými headline goals každý rok a definovala nové struktury. Struktury, které už jsou jaksi požehnány, už jsou hotové na politické úrovni, takže asi z 11 tisíci eh, lidmi, personálu bychom eh, měli být schopni fungovat, alespoň ve třech oblastech. To je něco, co trvá vždycky několik let v různých stupních civilního, vojenského, vojenské spolupráce. Samozřejmě my v Evropské unii se zaměřujeme spíše na tu civilní stránku, asi se třemi tisíci lidmi na místě a i v této oblasti máme veliké problémy s tím nasazením a zajištěním personálních struktur. Parlament se proto rozhodl, eh, že nebude argumentovat na žádné metaúrovni, ale prostě podívá se na základy toho, co už teď bylo odsouhlaseno na politické úrovni a kde teď potřebujeme operativní, strategické a strukturální eh, pokroky. Tady je třeba říci, že národní vlády ve svých plánech a cílech a také rozhodnutích jsou eh, mnohem dále před námi, než tak, jak to v současné době vypadá. Takže já si myslím, že je důležité na jedné straně, abychom v té současné situaci, kdy tady budeme novou společnou bezpečnostní a obranou politiku i ze strukturálního, i z operativního hlediska, abychom tedy poprvé utvářeli tyto věci a na straně druhé je třeba si uvědomit, a to je právě důležité pro kolegy z národních parlamentů, že na národní úrovni už ty vlastně na papíře už ty pokroky byly velké, ale bohužel ta realita taková ještě není. Takže to je vlastně taková propast, kterou bychom měli překlenout. A chtěl jsem říci, je třeba si uvědomit, že jsme měli katastrofu na Haiti, a to, se, to ukázalo, že potřebujeme také vojenské kapacity, nejen civilní. My jako Evropa zatím nejsme ve stavu dostat závazkům, které si sami ukládáme. A to je také politický problém. Je to problém s důvěryhodností evropského společenství, ale také je to hm, problém na mezinárodní scéně. Takže proto my se opravdu velmi prakticky zaměřujeme na budování civilně vojenských kapacit v Evropské unii. Ani nejde o nějaká nová rozhodnutí, jde o to velice konkrétně tyto struktury utvářet. A e, z tohoto úhlu pohledu máme veliký zájem na dialogu s národními parlamenty, protože e, máme pocit tedy, jak už jsem řekl, že národní vlády, vlády členských států už přijali celou řadu rozhodnutí, ale z politických nebo i finančních e, důvodů nebo z různých strukturálních důvodů mají veliký problém s tím ta jednou přijatá rozhodnutí uvést do praxe. A ještě úplně na závěr pokud jde o tu vojenskou část, tak bychom se neměli orientovat na politická témata, ale zase na ty existující vojenské eh, skupiny, které už máme. A samozřejmě s tím lisabonským procesem jsme nenašli definitivní řešení financování těch battle groups. Teď máme ten problém, že tady máme tu Nordic Battle Group, i když vlastně už formálně ani neexistuje, ale přesto ty členské státy, které přispěly k vytvoření této skupiny, tam jsou eh, převody a tam můžeme říci, že tam jsme nějak pokročili, tam máme určitou zkušenost a je nutné, aby tyto struktury byly potom k dispozici, protože ty ostatní battle, battle groups už zase byly rozpuštěny a strukturálně vlastně to nemělo žádný dopad. Takže bychom měli přemýšlet o tom, jak bychom měli lépe propojovat tu civilní a vojenskou část, do jaké míry má smysl sestavovat battle groups, když se potom zase rozpustí a vlastně se nedají nějak propojit s tou civilní částí. Plus je třeba zvážit nějaký mechanismus financování, ať už je to mechanismus skrze Atena nebo něco jiného, prostě tak, aby využití takovéto skupiny Battle Group potom bylo právě na bedrech těch členských států, které sestavují, sestavují tyto skupiny, ale pro menší členské státy je to samozřejmě problém. A z politického důvodu je to právě ten problém, proč nakonec žádná Battle Group nebyla v praxi nasazena. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má pan Emanuel Setingeris, předseda výboru pro zahraniční věci ze Sejmase Litevského parlamentu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Toto je první část dnešní schůze, která je velice důležitá. A proto bychom se možná měli podívat na kořeny Evropské unie a myslet na Schumana a na to, odkud pochází myšlenky eh, Lisabonu. A teď mám na mysli dvě hlavní etapy. Když se podíváme zpět na začátek, uvidíme, že Evropská unie, k níž se připlo deset postkomunistických zemí, eh, po nějaké době a Evropská unie teď pro nás znamená Unii demokratických států. Je tu 27 členských států v Evropské unii. Všichni máme stejné eh, právní a politické postoje eh, k demokratickým hodnotám. Nyní se zaměřujeme na určité konkrétní oblasti. Hovoříme o budoucnosti eh, bezpečnostní politiky, společné bezpečnostní politiky Evropské unie. A proto musíme v této souvislosti vyjadřovat solidaritu jiným zemím eh, světa, které sdílejí naše hodnoty. Když hovoříme o strategických partnerech, měli bychom mít na paměti, že bychom neměli duplikovat činnost eh, NATO. A je důležité spolupracovat také s OSN. Pro střední Evropu Spojené státy hrály obrovskou úlohu eh, v minulém období a ukazovali nám demokratickou budoucnost, abychom se vymanili z 50 let otroctví. A proto bychom tedy neměli duplikovat funkce mm, orgánů, které již existují. To je tedy první věc. Za druhé, je třeba přemýšlet o naší efektivitě na fungování například naší činnosti mezi Moldavskem a, Ukrajinou. Ehm, Snažili jsme se být zprostředkovateli na eh, hranicích v Podněstří. Eh, kde eh, bylo mnoho vojenských jednotek. A myslím, že jsme byli příliš slabí při vykonávání těchto našich funkcí. Mohli jsme být efektivnější. A Můžeme jen doufat, že náš boj proti pirátství přinese lepší výsledky než eh, dosavadní eh, jiné akce. Eh, je tu celá řada technických aspektů, o kterých je také třeba uvažovat. Musíme mít na paměti, že lidé, kteří pracují ve službě paní baronky Aštnové, jsou doporučeni jednotlivými ministry zahraničí. Také musíme uvažovat o možnostech na to, jak by bylo možné vysílat eh, zaměstnance prostřednictvím ministerstva obrany. My jsme o tom uvažovali eh, v Litvě. Neměli bychom zapomínat na vojenské aspekty související s kompetencemi paní baronky Eštnové. A eh, proto i tito lidé, kteří souvisí nějak s vojenskou službou, by měli by tuto možnost. Děkuji. Kolega eh, Gomez z Evropského parlamentu má slovo. Eh, Děkuji vám, eh, pane předsedo. Těší mne, že zde můžeme takto hovořit s kolegy z národních parlamentů. Myslím, že toto rozčlenění je, tře- je zcela zásadní k tomu, abychom mohli respektovat eh, naše vzájemné úlohy a posilovat evropskou eh, politickou legitimitu právě ve společné bezpečnostní a obranné politice EU toto též vyplývá z Lisabonské smlouvy. Došlo tedy k vytvoření Evropské služby pro vnější činnost v tomto kontextu. Ta, tento nástroj bude zásadní proto, aby konzistentněji a efektivněji mohla být prováděna politika, společná politika bezpečnosti a obrany. A toto musí jasně zaznít podle mne i od národních parlamentů, eh, které se mají obracet na paní Ešnovou v tom smyslu, aby více byly, eh, byla brána v úvahu eh, rovnost mezi muži a ženami při eh, obsazování míst v této službě. Musíme také uvažovat o tom, jaké nástroje může použít. Zda vojenské, civilní nástroje, které Eh, mají přispívat tedy k větší bezpečnosti. Evropská unie se o toto v mnoha misích a akcích již snažila. Nejde tedy jen o to, abychom eh, zdvojovali nějakou činnost, jak už o tom tady hovořil jeden eh, kolega. Nejde o to, abychom dělali jakýsi duplikát NATO. Navíc NATO se hluboce mění co do své podstaty právě tím, tedy, že mm, vzniká tato strategická rada. Jde spíše o to, abychom přijímali výzvy našich partnerů, kteří se na nás obracejí i v kontextu NATO, zejména američané, žádají od nás víc. A právem žádají od nás, abychom byli schopni čelit našim zodpovědnostem týkající se globální bezpečnosti, jak v kontextu NATO, tak v kontextu EU. Pokud to nemůžeme činit v kontextu EU, nemůžeme tak činit ani v kontextu NATO a to nehledě na veškeré reformní projekty a veškeré projekty na zvýšení kapacity. Dosud se nám nepodařilo eh, plnit eh, cíle a požadavky. Máme zde ale příležitost v evropském kontextu, jak posílit eh, naše aktivity a možnost zásahu. Je jasné, že požadavky budou spíše narůstat, bude zapotřebí více různých zásahů, jak tedy v kontextu samotného NATO, tak eh, v rámci Evropské unie. Jsou prostě určité možnosti, za kterých je třeba jednat, určité okolnosti, za kterých je třeba jednat jako Evropská unie. I protože na to nemůže být eh, všude. A právě my teď máme takovouto příležitost. Nedostatek eh, finančních prostředků vede členské státy k tomu, aby racionalizovali své výdaje na bezpečnost a obranu. A proto je třeba, abychom naše zdroje spojili a abychom si stanovili, jaké prostředky potřebujeme, jaké zařízení potřebujeme, jaké kapacity v tomto rámci potřebujeme. Eh, s tím velice souvisí právě eh, zbrojařský průmysl, který už zde byl zmíněn. To je aspekt, kterému věnoval Evropský parlament eh, mimořádnou pozornost v rámci našeho výboru. A nezapomínejme také na financování mechanismu eh, a ten a ten je nedostatečný. A proto je třeba, abychom pozbuzovali a podněcovali členské státy k tomu, aby přispívali eh, vojenskými jednotkami, pokud tak mohou učinit, aniž by to znamenalo další dodatečný náklad. je třeba, abychom získali také podporu paní baronky Ešnové, která tež musí podporovat agenturu eh, pro eh, obranu. Je třeba, abychom se řekněme, vrátili k novému chápání věci, abychom zapomněli eh, na establishment nebo na vnímání situace z britské strany, tak jak bylo dříve. Musíme uvažovat o tom, jakou, jaký máme rozpočet a jaké jaké nároky to na nás přináší. Eh, podle mne toto spojení činnosti mezi Evropským parlamentem a Národní parlamentem je zásadní a proto je třeba, abychom se pravidelně takto setkávali společně s paní baronkou Eštnovou a hovořili o tématech, které jsou dnes na pořadu jednání či budou na pořadu jednání. Například se jedná o bezpečnosti v Sahelu. I tam musí Evropská unie sehrát svou úlohu. A na závěr bych chtěla eh, připomenout aspekt, o, kterým, o kterém se zmínil kolega Duff. Jednou provždy je třeba vyřešit eh, problém Kypru. To není jen kyperský problém, je to evropský problém a je to zásadní problém. Jeho řešení je Eh, nezbytné proto, aby Evropská unie se mohla eh, prezentovat jako ten, kdo přispívá k řešení konfliktů po celém světě. Jak bychom mohli řešit konflikty po celém světě, když nevyřešíme tento, který je v rámci nás samotných? Děkuji vám, paní Gomez. Než předám slovo dalšímu řečníkovi, rumunskému kolegovi, chtěl bych vás ještě informovat o Eh, logistických a organizačních eh, prvcích. Byli jste informováni o eh, stávce letové dopravy, která by měla začít dnes odpoledne. A týkala by se tedy těch, kdo se chce vrátit domů. Proto prosím, než se rozhodnete odjet, informujte se o nové situaci. My teď víme, že se jedná o hrozbu stávkou. Ještě to nebylo potvrzeno do konce této dopolední části naší schůze se vám budeme snažit poskytnout konečné informace. nyní má slovo pan Dunu Frunculika eh, z eh, rumunského parlamentu, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Je to pro mě velká čest stejně jako pro ostatní rumunské kolegy, že se můžeme účastnit eh, tohoto zasedání, které hovoří o velmi důležitém tématu SBOP. Společná bezpečnostná a obraná eh, politika. Chtěl bych zdůraznit tento aspekt obrané politiky. Jak víme, dámy a pánové, mnozí se domnívají, že Evropská unie představuje eh, ekonomického politického obra ale zůstává trpaslíkem v oblasti bezpečnosti a obrany. A vzhledem k tomu, že pojednáváme právě toto téma, dovolil bych si položit eh, následující otázku eh, zástupci, který zde zastupuje pana, paní Ashton. A žádám ho, aby předal tuto otázku své nadřízené Chtěl bych jí sdělit, že bychom se s ní velice rádi setkali při nějakém příštím zasedání. Moje otázka se týká klauzule vzájemné pomoci v případě ozbrojeného napadení. Je to velice důležité ustanovení v rámci Lizabonské smlouvy. Jak všichni víme, toto ustanovení se odkazuje na článek 51 charty OSN ohledně práva na obranu Jedná se o vzájemnou pomoc v případě, že je zde ozbrojený útok na jeden z členských států. Ale tato eh, klauzule odpovídá potřebám, která eh, vyplývají z takzvaného absorpčního procesu. To znamená, že Evropská unie převzala eh, obranou Evropskou unii Eh, tak, eh, jak to bylo začleněno do tohoto procesu Evropské unie. Samozřejmě, že 21 členských států, které jsou členy jak EU, tak NATO, v budoucnosti budou opírat kolektivní obranu o NATO. A v této souvislosti bych chtěl položit eh, otázku zástupci paní Ashton jakým způsobem tato klauzule nebo tento článek ohledně vzájemné pomoci bude používan v případě, že zde bude útok na těch šest zbývajících států, které nejsou členy NATO. O to více, že tyto státy patří k dosti citlivému regionu z hlediska bezpečnosti a obrany. Byl bych rád, kdyby zástupce paní Ashton pohovořil o mechanismu uplatňování této klauzule vzájemné pomoci eh, v případě napadení jednoho státu eh, Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má kolega José Luis Achnaut z výboru pro obranu portugalského parlamentu. Muito bom dia. Děkuji vám, dobrý den. Především jsem chtěl zde v Evropském parlamentu, pozdravit eh, výbor eh, pro zahraniční záležitosti a podvýbor SED. Velice nás těší, že se koná tato akce, při které jak Evropský parlament, tak národní parlamenty mohou diskutovat při této zásadní otázce, která je také eh, nesmírně aktuální. Jedná se o společnou bezpečnostní a obranou politiku Evropské unie. Potřebujeme tedy bezpečnostné, bezpečnostní síly a potřebujeme eh, ozbrojené síly, které budou flexibilní, dobře vybavené, a v rámci Evropské unie budeme potřebovat také ehm, obraný průmysl, který eh, bude mít eh, také národní aspekty. Ve všech našich zemích procházíme obdobím krize. Všichni čelíme obtížím a v našich státech jsou jiné priority, kterým je eh, třeba, které je třeba plnit. Nicméně nesmíme zapomínat na význam obrany. Nezapomínáme na to, že současná situace je kritická, v níž téměř všechny, eh, snad téměř všechny státy Evropské unie mají méně než 2 výdajů a investic věno... a k dispozici což pro země, mnohé země, které jsou členy NATO, znamená to, že nejsou schopny plnit své závazky a oslabuje to náš plán na obranu. Na druhé straně tu jsou nové ekonomiky, jako Čína, Brazílie, Indie nedávno, eh, také eh, země Blízkého východu, eh, které mají astronomické výdaje na zbrojení, což vytváří novou realitu a bude vznikat také nová mezinárodní rovnováha. Přesto my však potřebujeme ozbrojené síly, které budou naším základem pro společnou bezpečnostní a obranou politiku. A musíme si uvědomovat, že pokud se nám nedaří je vytvořit, riskujeme, že možná budeme mít nejlepší nástroj eh, ke koordinaci v rámci naší zahraniční a bezpečnostní a obranné politiky, ale budeme mít stále menší úlohu v mezinárodním kontextu. Pokud tedy nedokážeme mít dobře vybavené ozbrojené síly, bezpečnostní síly, které budou mít nezbytné potředky, prostředky k tomu, aby mohly eh, flexibilně a efektivně působit, eh, došlo by právě k tomuto. Je také zapotřebí, pokud chceme hrát významnou úlohu v této oblasti, eh, abychom měli efektivní koordinaci v rámci obraného průmyslu v Evropské unii. Bez toho totiž eh, eh, některá význačná postavení, jimiž jsme se těšili do posud, ztratíme. Takže potřebujeme bezpečnostní síly, dobře vybavené, dobře vybavené vojenské ozbrojené síly, potřebujeme obraný průmysl eh, v první linii tedy, a to tak, že se do něj bude dostatečně investovat, abychom byli dostatečně významní na mezinárodní úrovni. A pokud eh, tyto prvky nebudeme schopni realizovat, nebudeme mít váhu na mezinárodním poli. Bez těchto podmínek se nám nepodaří konsolidovat úlohu, která nám náleží jako Evropské unie v mezinárodním kontextu. Proto je třeba, abychom co možná nejlépe využívali naší společné bezpečnostní a eh, obrané politiky a náš orgán pro eh, společnou koordinaci v tom hraje velice důležitou úlohu, i agentura obrana v tomto hraje významnou úlohu. A je také zapotřebí, aby zde byla parlamentní kontrola s ohledem na to, eh, že je tedy ukončena činnost západu Evropské unie, je tedy třeba vytvořit eh, nějaký organismus, který bude nahrazovat. Musíme hrát eh, aktivní úlohu, musíme mít ozbrojené síly, které budou přítomny v mezinárodním kontextu. Děkuji. Děkuji vám, pane Arnaute. Následovat bude příspěvek kolegy z Evropského parlamentu, pan Tanok, koordinátor politické skupiny ECR ve výboru pro zahraniční věci. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Moje strana, britští konzervativci ve Spojeném království, byli před Lisabonskou smlouvou velmi skeptičtí vůči tomu, co je teď společná bezpečnostní a obraná politika. Eh, právě kvůli riziku, o kterém hovořili někteří kolegové, Eh, pokud jde o Spojené státy, které jsou stále dominantní a zároveň, že bychom tedy podkopali NATO, uh, které nám garantuje mír a stabilitu na našem kontinentě už tak dlouho, ale také by mohlo dojít k překrývání s činnostmi NATO, kde už některé zdroje jsou velice napjaté. Víme, že se všude šetří v současné době a také národní rozpočty na obranu v různých členských státech, včetně toho mého, jsou nyní předmětem přeskumu a je zde nebezpečí, že budou seškrtány. E, myslím, že právě teď ve Spojeném království probíhá takováto rozpočtová debata, která určitě povede k velice bolestivým rozpočtovým škrtům pro naše ozbrojené síly a jsem si jist, že mnozí kolegové zde by souhlasili se mnou, že to jsou zároveň síly, které jsou uznávány mezinárodně jako jedny z nejlepších na světě a jsou naprosto nezbytné například pro úsilí NATO v Afghánistánu, kde víme, že porážka aliance by měla zničující důsledky v neposlední řadě také na stabilitu Pákistánu. Takže musíme zdvojnásobit naše úsilí ve společné eh, bezpečnosti a obrané politice, abychom koordinovali s NATO a já místo předsedám eh, naší delegaci eh, na, tedy pro NATO a s velikou satisfakcí jsem zjistil v posledních měsících, že mezi pracovníky NATO, ale také zástupci národních parlamentů ve shromáždění je sice opožděný, ale přesto závazek k tomu, aby to teď konečně začalo fungovat. A náš předseda, jak víte, pane předsedo, eh, už také přivítal generálního tajemníka NATO uh, eh, Andrese Foga Rasmusena na slyšení, což je, nebo bylo to neobvyklé, ale nyní už je to vlastně pravidlem. A europoslanci jsou nyní podporováni v tom, aby se více účastnili zasedání společného shromaždění s NATO. Takže to je krok správným směrem. Teď, abych se zase vrátil ke své straně, konzervativní straně a také v skupině, za kterou hovoříme, CR. Nyní koaliční vláda pod vedením konzervativců eh, podle mého názoru udělala Eh, vítaný krok, eh, protože dříve tam byla taková tradiční nepřátelskost vůči evropské politice v této oblasti, eh, což je významné například při boji proti pirátství na somalských březích, a teď tedy ani nezmiňuji to, že zde hrozí, že ze Somálska eh, vlastně bude nezvladatelný stát, tam tedy slouží také britské námořnictvo, ale co tedy chci říci, já, když jsem byl v podvýboru pro obranu, eh, tak jsem se poučil, že země jako třeba Indie, a jsem také členem delegace pro Indii, Eh, mnohem raději vlastně eh, spolupracují s námi, zatímco mise, které dominuje NATO, což je třeba malá mise v africkém rohu, je z politického hlediska problematičtější pro tyto země, nebo je problematičnější s ní spolupracovat. Společně, eh, tedy, nebo podobně, mise SBOP jsou jaksi snadněji přístupné pro neutrální členské státy, protože tím také získají více zdrojů a také jsem si všiml, že i v parlamentech, kde dominují sociální realisti ve členských státech. Je z politického hlediska přijatelnější být zapojen do mise SBOP než do misí NATO ze zjevných důvodů. Takže já souhlasím s kolegou Andrew Duffem, jednou z klíčových priorit, zejména v tomto malém okénku příležitosti, které se zde otevře pro následující měsíce, dejme tomu do prosince, je to, aby Evropská unie maximálním způsobem podpaři, podpořila uh, ty mm, rozhovory na Kypru, které zprostředkovává OSN, protože to, že Turecko stále neustále blokuje větší koordinaci s SBOP v důsledku problematiky Kypru. To je velice nešťastné, takže bychom měli situaci odblokovat a to se nám podaří, pokud budeme mít znovu sjednocený Kypr pod jednou vlajkou a já bych byl rád, kdyby zde kolegové, pokud budou mít možnost navštívili výstavu Tváře Kypru, kterou já spolu pořádám dnes večer, takže možná dnes odpoledne, až budete mít čas, byste mohli navštívit tuto výstavu, která je velmi aktuální. Ale abych se vrátil k tomu, co jsem říkal na začátku, já zastupuji Londýn a Spojené království a Spojené království nyní chce spolupracovat v této evropské politice, je součástí Atalanty, ale také v misi v Bosně a Hercegovině. Děkuji. Eh, Děkuji. A na závěr pan Avarov Neofitu, předseda Výboru pro zahraniční věci Kyperského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. I když eh, neustále diskutujeme o tom, jaké jsou nejlepší prostředky pro spolupráci Evropským parlamentem a Evropskou komisí a společně s paní Ešton, a také s národními parlamenty, přestože stále eh, diskutujeme, eh, neexistuje ještě kredibilní eh, společná bezpečnostní a obraná politika. My zde požadujeme, aby 27 zemí hovořilo stejným jazykem. A ani to nestačí, pokud to není provázeno důvěryhodnou SBOP. Na závěr bych chtěl vyjádřit eh, to, že souhlasím s některými otázkami, které tady padly ze strany mých kolegů z národních parlamentů a z Evropského parlamentu. A sice, že je nutné vyřešit kyperský problém. Všichni k tomu musíme přespět. Kypr je vlastně země, která komplikuje vztahy mezi EU a NATO vyřešení kyperské otázky je důležité z hlediska vztahů mezi NATO a EU a je nutné, aby Turecko k tomu přispělo. Děkuji vám. Ještě než předám slovo k závěrečným odpovědím, mám pro vás ještě zprávy ohledně možného návratu domů a té stávky. Již bylo vyhrožováno Dostala jsem informace, že dochází k jednání mezi ehm, vedením eh, letiště a odbory. Ještě neznáme výsledek, v 12 hodin nám bude sdělen. My vám jej pak samozřejmě budeme zprostředkovávat. A v té době už budeme vědět, jak dlouho Eh, by eventuálně stávka měla trvat, kdyby měla začít a jaká by měla být rozsahu. Prosím, pane státní tajemníku, zde eh, máte teď prostor k tomu, abyste odpověděl ty nejdůležitější otázky zahraniční politiky. Merci, Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych vám chtěl říct, že tato diskuze byla velice zajímavá a určitě v ní bude pokračovat paní Catherine Ashton při příležitosti jejich vystoupení, to znamená 27. října a také při eh, zasedání předsedů výboru pro zahraniční eh, záležitosti 18. října. Nejdříve ke klauzule, klauzuli solidarity. Někteří z vás hovořili o tomto ustanovení. Víte dobře, že Evropská unie a členské státy mají pomoci státu který mm, byl napaden nebo eh, který byl napaden teroristicky, anebo je tam eh, nějaká přírodní katastrofa. A tato pomoc může být také vojenská. Víte, že tato klauzule nepatří do SBOP. Je pravda, že je to velice složité ustanovení, protože do toho vstupuje mnoho aspektů. Civilní obrana, nitro, boj proti terorismu. A uplatnění tohoto ustanovení vyžaduje návrh, který předloží společně komise, vysoká představitelka. A co se týče využití vojenských prostředků, je na paní Ashton, aby předložila vhodné návrhy. Také bych chtěl připomenout, že již máme k dispozici mechanismus v případě vnitřní krize jako středisko pro monitorování a pro informace. To je středisko, které se mohou členské státy obrátit eh, v případě potřeby pomoci. Hovořili jste o posílení demokratické kontroly v souvislosti s SBOP. Já jsem o tom hovořil ve svém vystoupení, ale chtěl bych připomenout, že prohlášení o politické zodpovědnosti, které učinila vysoká představitelka, uvádí určité závazky, zvláště vůči Evropskému parlamentu vedoucí misí, velitelé a vysocí úředníci eh, v strukturách řízení krize musí vystupovat pravidelně před parlamentem, poskytovat informace o misích a také informovat o vývoji SBOP. Nesmíme zapomenout na to, že obrana zvláště je velmi citlivá národní otázka pro členské státy a tudíž je to důležitá otázka pro národní parlamenty. Základem jsou ustanovení Lizabonské smlouvy, kterou ratifikovalo 27 členských států a potom prohlášení číslo 14, které uvádí, že není poskytnuta žádná nová kompetence specificky v oblasti SBOP národním parlamentům. Co se týče interparlamentní práce, je na vás, tedy na národních a Evropském parlamentu, abyste se rozhodli o tom, jakou formu chcete dát této spolupráci. Co se týče mm, úkolů, které jsou zadáveny malým skupinám členských států. Je pravda, že až do posud neproběhla žádná důkladná diskuze ohledně této otázky, stejně tomu je u stále posílené spolupráce. Hovořilo se o větší pružnosti, SBOP. Ale na rozdíl od strukturované stále spolupráce, eh, tyto otázky nevyžadují formální rozhodnutí z hlediska uplatňování tohoto principu. Tato realizace může probíhat pouze na základě jasné interpretace podmínek uplatňování tohoto ustanovení. V případě řízení krizí, jakým způsobem je možné zajistit, že vojenské aspekty nebudou převažovat. Z institucionálního hlediska společná bezpečnostní a obraná politika spadá pod civilní velitelství. Jak civilní aspekty, tak eh, civilní aspekty spadají pod vysokou představitelku a bezpečnostní aspekty jsou součástí strategie, která byla přijata a hlavní výzvou v tomto smyslu je zajistit konzistentnost veškerých vnějších akcí Evropské unie při zohlednění specifik jednotlivých oblastí. Civilní řízení krizí patří do tohoto rozšířeného eh, celku kompetencí eh, s nezbytným důrazem na specifika. Došlo již k výraznému pokroku z hlediska synergie eh, z hlediska orgánu, který zajistuje plánování civilních a vojenských aspektů. Je nutné zlepšovat strukturu velitelství z hlediska operativních aktivit. Vyžaduje to skutečnou vojensko-civilní synergii, vyvážení vojenských a civilních expertíz, které by měly k této rovnováze vést. A jak jste uvedli, ESVČ je nutné mít k dispozici všechny tyto expertízy, nevýlučně diplomatickou expertízu. Dále je nutné zajistit vyváženost mezi muži a ženami. Víte, že paní Catherine Ashton se v tomto smyslu velmi eh, angažovala také v souvislosti s rezolucí OSN 1325. Eh, Dále eh, permanentní strukturovaná spolupráce, to byla další otázka jde o to, abychom soustředili všechny hlediska názory, z hlediska možnosti stále spolupráce v souvislosti s Lizabonskou smlouvou. Eh, poslední seminář na toto téma byl organizován v Belgii, došlo k určitému pokroku a měli bychom eh, pokračovat v této práci a zajistit určitou příbuznost stanovisek z hlediska účasti a definice eh, kritérií, které se musí naplnit této souvislosti. Některé body byly již předmětem konsensu a permanentní strukturovaná mm, spolupráce by měla být inkluzivní, to znamená otevřená všem členským státům. Je zde ovšem otázka, jakým způsobem tato strukturovaná stálá spolupráce bude moci vygenerovat konkrétní formy aktivita operací, včetně konkrétních kapacit. To je zatím předmětem jednání, navíc to musí být odsouhlaseno všemi členskými státy. Evropská agentura pro obranu pravidelně vyhodnocuje příspěvky členských států, kteří se účastní eh, budování kapacit a agentura bude v rámci svých kompetencí spolupracovat s členskými státy, aby umožnila mm, zajištění nezbytných kapacit. A ještě na závěr několik slov eh, ke klauzuli vzájemné pomoci. Toto ustanovení mm, představuje určitý příslip, určitý slib, který si dali mm, členské státy v případě ozbrojeného útoku. Je to aspekt, který posiluje spolupráci z hlediska obrany v Evropské unii. Je to ustanovení, které má politický a právní charakter a je možné ho využít v případě potřeby. Nicméně klauzule vzájemné pomoci vyžaduje výraznější propracování podmínek. Připomíná se, že NATO je orgánem, který by měl, měl zajišťovat kolektivní obranu státu. Dále ve smlouvě je implicitní odkaz na státy, které tradičně jsou neutrální. Tato klauzule odkazuje na větší odpovědnost členských států než na pouhou radu ministrů. Teď eh, k strukturám velitelství. To je velmi složitá a důležitá otázka. Jedná se ve skutečnosti o akceschopnost Evropské unie a její schopnost zajistit obranu, zajistit eh, veškeré expertízy ze strany nezbytných orgánů. Evropská unie již vypracovala souhrn mechanismů, které mají zajistit financování, plánování a provádění operací z hlediska civilních misí je to orgán, který se zabývá plánováním a prováděním civilních aktivit. Z hlediska vojenských eh, máme mm, hlavní štáb, který eh, může zajišťovat operace v případě přijetí rozhodnutí. Je tady otázka, zda současné mechanismy naplňují naše eh, potřeby. Tyto mechanismy se převážně opírají o vnější kapacity, které jsou případ od případu aktivovány. To je záležitost také nákladů. A my jsme se rozhodli, že eh, provedeme uspokojivým způsobem analýzu některých operací a uvidíme, zda eh, tento přístup eh, odpovídá potřebám SBOP, kde je nutné zdůraznit rozdíly z hlediska potřeb, kdy je nutné někdy překrývat civilní a vojenské aktivity a kde je nutné zajišťovat eh, systematické vzdělávání, vyhodnocení operací, tak, aby bylo možné velmi naléhavě reagovat zajistit okamžité vojenské nasazení i v případě přírodních katastrof. Tuto otázku musíme řešit pragmaticky, musíme vycházet z jasné definice funkce a nikoli struktury a dále musíme vyhodnotit, zda stačí e, používat existující mechanismy nebo zda je nutné uvažovat o jaksi rozšíření těchto mechanismů. V oblasti trhu, tedy zbrojního průmyslu a otázek eh, souvisejících s obranou. Evropská agentura pro obranu bude podporovat transparentnost a větší otevírání evropských trhů díky kodexu chování, který se týká veřejných zakázek a eh, z hlediska zásobování a také kompenzací. Co se týče kodexu chování z hlediska veřejných zakázek od jeho zahájení roku 2006, mnoho e, zakázek, jejichž hodnota je asi několik desítek miliard, byly e, zveřejněny. Jedná se o více než 4 miliardy eur a nadnárodní e, zakázky byly realizovány roku 2005 a navýšily, navýšily se o 5 roku 2006 podle současných informací. Agentura i nadále úzce spolupracuje v komisi, aby zajistila transparentnost a jednoznačnost těchto trhů v souvislosti se směrnicí ohledně zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany. To je směrnice, kterou členské státy budou implementovat do léta, kterou implementovali do léta 2001. Co se týče zbrojařského průmyslu, technologická základna eh, je zásadním prvkem v Evropě, která podporuje vojenské kapacity Evropské unie, zvláště co se týče technologií u kterých EU nechce záviset na vnějších dodávkách. Technologická základna Evropské unie e, bude také předmětem e, rozpočtových e, rozpočtových poklesů a bude nutné odstranit dvojí využívání některých míst v souvislosti s tímto trhem. Dále některá pracovní místa se nebudou moci udržet eh, v souvislosti eh, s tímto odvětvím. Evropská agentura bude podporovat aktivně přechod na skutečně evropskou technologickou základnu, bude podporovat budoucí letecký systém, to je jeden z prvních pilotních eh, projektů. Práce Evropské agentury obranu, které se týkají eh, hospodářské soutěže, budou podporovat vyvážený přístup na trh a bude také řešit celou řadu otázek, které souvisejí s podmínkami trhu, to znamená kompenzace, přístup na světový trh, kontrola ze strany zahraničních investic na úrovni státu a dále režim vlastnictví. Někte- Někteří, někteří jste ve svých otázkách hovořil o vztazích mezi EU a NATO. A máte naprostou pravdu, když vyzdvihujete tyto vztahy, které jsou zásadní a které budou stále důležitější, abychom tady měli koherentnost v rozvíjení kapacit a také z rozpočtového hlediska. Ale také je to důležité proto, abychom zde měli lepší interoperabilitu mezi misemi oběma organizací. Chci připomenout, že mise, které která byla dána eh, Lady Ashton tento měsíc, aby tedy si zvážila, jak dále spoluvytvářet vztahy EU. Na to je v tomto kontextu také významná a je třeba také vyvinout skutečný politický vztah mezi oběma organizacemi. několik z vás, například pan Duff nebo Tenok, hovořili o otázce turecko-kyperských vztahů, která je skutečně zatím překážkou pro další rozvoj já samozřejmě eh, bych také ráda, by se to vyjasnilo i Lady Ashton na to dbá, ale s tím, že čekáme na řešení, zatím by obě strany měly být flexibilnější, aby byla vytvořena konstruktivní dynamika ve vztazích. Pokud jde o eh, vzdělávání, eh, výcvik, někteří z vás o tom také hovořili, to je také jeden z klíčových prvků pro fungování služby pro vnější činnost, v jejím fungování a konkrétně to hraje význam také pro SBOP. Kolegium eh, pro obranu tady podle nás hraje zcela klíčovou úlohu, zejména proto, abychom vytvořili nějakou společnou kulturu. Také jste hovořili o vztazích mezi EU a Ruskem. Je pravda, že tady probíhají reflexe o spolupráci mezi EU a Ruskem. To se týká strategických otázek a zejména otázky řízení krizí. Chci připomenout, že spolupráce s Ruskem v Eufor Čadu a ve střední Africe přinesla velmi pozitivní výsledky a nezapomínejme také na probíhající dialog na OBSE, proces z Korfu týkající se budoucnosti evropské bezpečnosti. Myslíme si tudíž, že naše vztahy EU-Rusko by měly pokročit vzhledem k tomu, co jsem uvedl. A ještě na závěr k vašim otázkám, které se týkaly Afghánistánu konkrétně. Členské státy zvyšují svůj příspěvek misi EUPOL v Afghánistánu. To je mise, která začínala obtížně, to je pravda, hledala si své kapacity, ale nyní už začíná být skutečně účinná a spolupracuje s misí NATO pro výcvik bezpečnostních složek. To je dobrá spolupráce, ještě se dále rozvíjí a tyto dvě mise se opravdu vzájemně doplňují. A máte pravdu, když říkáte, a hned několik z vás to uvedlo, že je to priorita a kromě toho v rámci této priority je třeba vycvičit místní afgánské bezpečnostní složky, aby Afgánci sami to vzali tedy na sebe a EUPOL, Afghánistán si toto právě klade za cíl. Takže tolik, pane předsedo, abych odpověděl na otázky poslanců. Grazie. Děkuji, pane státní tajemníku. A teď vám opravdu s vděkem po zatleskáme za vaše vyčerpávající odpovědi, za vaše kompletní odpovědi na toto tak citlivé téma, které se týká posílení společné bezpečnostní obrané politiky po Lisabonské smlouvě. My budeme dnes tedy pokračovat dál um, a i následně v následujících týdnech a měsících budeme pokračovat v diskuzi eh, dále. Nyní tedy k té druhé části. Budeme hovořit o zajišťování legitimity a parlamentním přeskumu společné bezpečnostní a obrané politiky. Této části bude předsedat eh, kolega Danžan, kterému zde tedy přenechám místo, protože on je předsedou podvýboru pro bezpečnost a obranu. Prosím, pane Danžáne. Euh, Drazí kolegové, takže se pustíme do druhé části tohoto dne. Týká se zajišťování legitimity parlamentní kontroly v rámci přeskumu společné bezpečnostní a obrané politiky. To je téma, které je centrem jednání zde ve eh, v Bruselu a ve vašich hlavních městech. Parlamentní kontrola SBOP je velmi akutní v souvislosti s dvěma událostmi. Na jedné straně eh, rozvázání eh, smlouvy ohledně Západoevropské unie a příslušného schromáždění a vstup Lisabonské smlouvy platnost, kde protokol číslo jedna zavazuje Evropský parlament a národní parlamenty, aby společně definovali organizování a podporu mezi parlamentní pravidelné a účinné spolupráce v rámci EU. Vedle tohoto institucionálního požadavku je zde také politická a civilní důležitá dimenze. SBOP není pouze ambicí, která je zakotvena ve smlouvě. Je to realita, která v současnosti je stělesněna 14 civilními a vojenskými misemi, které byly rozvinuty v místech krize ve světě a je podporována zde v Bruselu a v našich hlavních městech stovkami civilních a vojenských příslušníků. Tyto snahy tedy si vyžadují rostoucí pozornost ze strany parlamentů, jak z hlediska těch jednotlivých aktérů v těch obtížných operacích, tak z hlediska veřejnosti. Naši spoluobčané nedostatečně nebo špatně znají tyto mise, které byly zahájeny jejich jménem a které, když jsou známé, tak získávají širokou podporu. Takže je nutné, aby parlamenty zde do toho vstupovaly jako zprostředkovatelé mezi profesními pracovníky a občany, ve jménu kterých jsou tyto mise organizovány. Naše diskuze je první eh, z hlediska tohoto tématu a měla by podle mého názoru zahrnovat některé prvky, ve prospěch kterých budu hovořit za Evropský parlament, ale můj kolega Elmar Brok to bude jistě jaksi eh, důkladněji probírat ve svém vystoupení. Chtěl bych říci, že my všichni jsme si vědomi eh, vysoce choulostivého hm, charakteru obrany a problému svrchovanosti, který s tím souvisí. Chtěl bych zdůraznit, že SBOP organizuje civilní a vojenské aktivity. A z těch 14 operací, které právě probíhají, 11 je civilních. A z těch 23 operací od roku 90, 15 bylo civilních operací, 7 vojenských a jedna byla smíšená. Připomeňme, že civilní operace, které převažují v široké míře v rámci SBOP, jsou misemi, které jsou financovány rozpočty EU. A to jsou tudíž aktivity, kde máme zásadní právo z hlediska rozhodování. Lisabonská smlouva explicitně ve svém článku 36 připomíná povinnost pravidelných konzultací mezi vysokou představitelkou, místopředsedkyní komise a Evropským parlamentem oblasti SBOP. Pan předseda Albertini a náš kolega pan Lamasur, který je předsedou výboru pro rozpočet a já sám, máme pětkrát v roce zasedání, kde eh, jednáme s radou a velmi důkladně probíráme probíhající operace. Takže Tady existují mechanismy Evropského parlamentu a také samozřejmě v rámci výboru, kterému já předsedám, máme velmi bohaté aktivity v tomto smyslu. To je tedy na úvod. Chtěl bych omluvit pana André Flao, zástupce Belgické poslanecké sněmovny, který je nepřítomen. Zastupuje ho pan Denis de Karm, který je členem stejné poslanské sněmovny a zabývá se těmito evropskými záležitostmi a bude vystupovat hned po vystoupení pana Elmara Broka, který je zpravodajem pro vztahy mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty. Elmare. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, děkuji vám za tento úvod k naší diskusi. Díky Lisabonské smlouvě díky vyjednávání mezi Evropským parlamentem, radou a komisí máme novou situaci v otázce legitimity politických rozhodnutí v oblasti zahraničních vztahů Evropské unie. To je důsledek smlouvy, protože tady je tedy vysoká představitelka Evropské komise a ty komunitární oblasti, jako je politika sousedství, politika rozšíření EU, veškeré otázky týkající se zahraniční pomoci, rozvojová politika a také vlastně zahraniční obchod, který nebyl ve zahraniční politice. Toto je všechno teď komunitarizováno, je to společná politika. A společná bezpečnostní a obranná politika jsou tedy takto zorganizovány. Vysoká představitelka je funguje vlastně v obou funkcích, eh, předseda eh, Radě pro zahraniční věci a zároveň místo předsedkyní komise. Zahraniční služba, která má eh, jak si pracovat na obou stranách, ale to rozhodnutí není na ní. To rozhodnutí i nadále buď v kompetenci komisy, anebo v kompetenci rady. To znamená, vysoká představitelka a vůbec celá tato služba má dostat těmto dvěma úkolům, úkolům vyplývajícím z komise a vyplývajícím z rady. A tedy cílem mělo být vytvořit synergie a společné pozice, tak abychom umožnili tuto novou politiku do budoucna. A vysoká představitelka je zároveň tedy místo předsedkyní Evropské komise někdo, někomu tady zvoní Blackberry, respektive budík na Blackberry, ale já jsem tady už z hůru, takže můj to být nemůže. Vysoká představitelka jako místo předsedkyně komise, tedy jako každý jiný komisař, se musí podrobit i slyšení v Evropském parlamentu jako členka kolegia. To znamená, že musí také skládat účty Evropskému parlamentu. A také Evropský parlament má právo eh, jak se poslat domů s tou komisí. Já myslím, že to už samotné mění její vztah k Evropskému parlamentu svým způsobem. Další důležitý bod. Politická kontrolas, to nevyplývá pouze ze článku 21, ale do budoucna celá služba by měla podléhat kontrole Evropského parlamentu a vysoká představitelka bude mít povinnost eh, předkládat zprávy Evropskému parlamentu. Vyplývá to ze smlouvy anebo také z dohody o vytvoření této služby. A pokud nemůže sama podat zprávu příslušnému výboru nebo na plénu, tak potom ji musí nahradit nějaký komisař. A to i u smíšených úkolů, ať už eh, bude řeč o Afghánistánu, to je vlastně otázka, která souvisí s normální pomocí, s nějakou civilní misí, nebo také s tou vojenskou částí. Eh, zase to bude komisař nebo komisařka, která bude muset skládat účty Evropskému parlamentu. Při tedy čistých otázkách SBOP to můžou být zástupci tria předsednictví, které skládají nebo předkládají zprávu. Tam je také politická zodpovědnost eh, na jejich straně, aby hovořili jejím jménem. To znamená, že to už nebude tady jako komise a rada a vysoká předsedkyně a rada, ale bude tady vlastně jedna osoba, vysoká představitelka, anebo nějaký zástupce, který bude mít tady tuto povinnost skládat účty parlamentu a být k dispozici parlamentu je to obsahově tak uděláno, že se to netýká pouze obecných informací, ale také důležitých strategických rozhodnutí, rozhodnutí o misích a tak dále. To je, jsou věci, kde bude nutné konzultovat příslušný výbor Evropského parlamentu, zahraničně politický výbor eh, a my jsme také specializovaní zejména na otázky lidských práv. A kromě toho, a to by se mělo také zlepšit v rámci review, Evropský parlament má výbor v podvýbor vlastně o pěti lidech v rámci zahraničního výboru, který má právo nahlížet do dokumentů a nechat se informovat od Lady Ashton nebo jejím, jejím zástupcem. To znamená, takto vypadá celková kontrola, tak jak je tomu obdobně vlastně i v národních parlamentech. Kromě toho, kromě celkové politické kontroly, tomu patří také to, že také velvyslanci Evropské unie budou muset skládat účty parlamentu, mohou být kdykoliv přizváni a budou vlastně předmětem slyšení a budou muset se zúčastnit slyšení, než budou vůbec jmenováni do funkce, jinak to nebude možné. Už jsme tak vlastně učinili ve dvou oblastech, takže i zde je tady určitá kontrola parlamentu a nebudeme odlišovat mezi jednotlivými funkcemi, kterých by se to tedy týkalo v tomto případě. Kromě toho je třeba říci, že celý, celá ta rozpočtová oblast, která spadá do roz, spolu rozhodování, a vlastně teď už také rozpočet SBOP spadá do spolurozhodování s, Evropských, s Evropským parlamentem, plus rozpočtová kontrola. To znamená, týká se to administrativního rozpočtu, a také kontrola parlamentu platí i pro komisi i nadále a všechny rozpočtové oblasti i rozpočet SBOP Eh, jsou pod konečnou odpovědností komise, protože je to rozpočtová věc a zase eh, parlament tady má svoje klasické pravomoce, jako tomu je v rozpočtové oblasti. Vždycky, když je nějaká evropská příslušnost, evropská kompetence, tak v zásadě my jsme tady překlenuli tu demokratickou mezeru, která tady panovala. A kromě toho je zde vojenská oblast, která je také součástí zahraniční služby a tedy je pod kontrolou Evropského parlamentu. A tam jsou různá rozhodnutí, eh, která ovšem spadají do kompetence národních parlamentů. Samozřejmě, kromě toho tady národní parlamenty mají kontrolní úlohu vůči svým národním vládám. To je něco, co už existuje a je třeba, aby se toho národní parlamenty více zhostily. Kromě toho, aspoň to platí pro moji zemi, u nasazení vojáků je zde eh, taková výsostná výhrada parlamentu, Národního parlamentu. Já bych byl proti tomu, aby se to rušilo, protože my nemůžeme zde mít nasazení vojáků, které by nebylo pod kontrolou parlamentu. Evropský parlament toto právo nemá. To mají zase pouze národní parlamenty, vždycky podle ústavních pravomocí a tím pádem nemůže být vytvořena evropská armáda. protože zase by to muselo spadat pod kontrolu Evropského parlamentu, ale myslím, že tak daleko zdaleka nejsme, ani nechceme, aby se v Bruselu rozhodovalo o tom, Eh, že by voják z nějaké členské země byl nasazen někde na bojišti, aniž by to odsouhlasil parlament jeho země. To, to určitě tak daleko ještě nejsme, to nějakých 20-30 let, jestli vůbec, takže eh, zatím to zůstane takto. A poslední věc je financování národních armád, které se využívají za, vojenským účelům. To je stále v rukou národních parlamentů, je to v jejich kontrole a proto je tady jasné vymezení Všechno, co se odehrává na evropské úrovni, je v kompetenci Evropského parlamentu a v celé řadě oblastí je to také rozpočtová pravomoc národních parlamentů. Neexistuje zde nějaké vákum, kde by se mohlo vtlačit nějaké další grémium. A proto nepotřebujeme nějaká nová shromáždění. A Evropský parlament by k tomu nebyl připraven, ani by toho nebyl schopen přenášet kompetence na nějaké nové gremium, které ani není uvedeno ve smlouvě. A já předpokládám, že národní parlamenty by to také nechtěli v této oblasti. Takže v této otázce je třeba lépe skoordinovat a lépe si předávat informace. A to stejně není možné skrze nějaké shromáždění, které se sejde jednou za rok a kde se vedou slavnostní projevy, Eh, s nějakým vlastním sekretariátem, který by pak ještě chtěl zvláštní zprávy, které by potom nikdo nečetl. My už máme teď problém s tím, že si někdo, eh, někdo ani nečte naše zprávy, takže proč vytvářet nějaké mm, pompézní nové struktury, které by stejně neměly kompetenci rozhodovat. Tato kompetence náleží Evropskému parlamentu, případně národním parlamentům. A národní parlamenty si nemůžou jaksi podrozdělit svoje kompetence. To je něco, co je výsostným právem Národního parlamentu. Z toho důvodu ovšem, jak už jsem řekl, pokud se chceme zhostit naší úlohy správně, vůči komisi, vůči radě, vůči vysoké představitelce a pokud tak chtějí učinit i národní parlamenty skrze národní vlády, myslím si, že by bylo záhodno mít takovou výměnu informací, která toto právě umožní. A to nemůžeme umožnit tak, že bychom eh, měli nějaké zvláštní vyslance z našich řad, kteří by se nějak setkávali a musí to být setkávání těch, kteří mají pravomoc rozhodovat eh, v, ve výboru zahraničně politickém nebo výboru pro obranu. A musí tam být předsedové lidé, kteří opravdu mají do toho, co, co mluvit, aby to byla skutečná výměna. A tak to musí spolupracovat zahraniční výbory národních parlamentů s tímto výborem i v Evropském parlamentu. To může zajišťovat sekretariát Evropského parlamentu, nepotřebujeme nový sekretariát, případně na sekretariátu každého zahraničního výboru Národního parlamentu by byla jmenována nějaká kontaktní osoba. A potom se budeme bavit o věcných záležitostech, o faktech a můžeme tedy skutečně na papíře provádět tuto výměnu informací, tuto koordinaci a jak už tak učinil pan předseda Albertini a já jsem také předseda zahraničnímu výboru a také jsem tak dělal pravidelně tuto pravidelnou výměnu informací, která se musí podle mě zintenzivnit. Musíme se lépe zorganizovat, také ne bez nějaké obecné řeči a proto říct, no to je fajn, že jsme se zase sešli, ale zaměřit se opravdu na konkrétní témata, které zde byly zmíněny, třeba eh, agentura pro obranu. To také spadá pod kontrolu Evropského parlamentu a také to souvisí s otázkou zadávání zakázek, které jsou zase v národní kompetenci. Takže pokud zde chceme nějakou řádnou politiku veřejných zakázek v této oblasti, tak by bylo dobré, kdybychom se vzájemně informovali o rozhodnutích, které padají v národních hlavních městech i v Bruselu, plus je třeba organizovat pravidelné pracovní schůzky, to znamená ne nějaké slavnostní uh, shromáždění jednou za rok se slavnostními projevy, kde vystoupí paní Ashton, a potom řekne, tak dobře, tak teď se, vám informoval, se vás informoval, teď si to můžeme očkrtnout, byla jsem tady, ale tak to, to samozřejmě nemůže být, potřebujeme postupovat pragmaticky v následujících měsících, tady netlačí čas, doufejme, že ta služba začne fungovat, aspoň k prvnímu 12. a také to není jisté, ale prostě je třeba fungovat pragmaticky, mít odborná jednání, tak abychom zde měli úzkou spolupráci, abychom se mohli ujmout našeho dílu odpovědnosti. Děkuji vám. Merci, Brock. Děkuji, pane Broku. Pan Dukar má slovo. Merci, Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil, dámy a pánové, omluvit pana André Flau, zástupce Belgické poslanecké sněmovny a bývalého ministra obrany, který se nemohl uvolnit vzhledem k tomu, že plní svůj úkol královského zprostředkovatele. Jsem velice rád, že mohu hovořit v bruselském hemicyklu v rámci tohoto meziparlamentárního zasedání ohledně výzev o vlasti SBOP po vstupu Lizabonské smlouvy v platnost. Samozřejmě, že musíme poděkovat panu Gabrielu Albertinimu, který je eh, předsedou výboru pro zahraniční věci. Také bychom měli poděkovat panu Danžanovi, předsedovi podvýboru pro bezpečnost a obranu, kteří měli iniciativu zorganizovat toto meziparlamentní jednání na téma, které je v současnosti předmětem velice hlubokých reflexí jak na úrovni Evropského parlamentu, tak národních parlamentů, zvláště z hlediska té občanské reformy, kterou to sebou nese. Chtěl bych také poděkovat panu Brokovi za tento úvod, který jak si zmapoval situaci z hlediska mm, postoje také vůči Evropskému parlamentu. Co se týče mého tématu, to znamená eh, zajištění legitimity v rámci přeskumu mm, společné bezpečnostně obrané politiky, to znamená z hlediska kontroly ozbrojených sil v rámci parlamentu. Je jasné, že zde musíme mít velice jaksi hlubokou diskuzi ohledně této kontroly, jak z hlediska různých iniciativ Evropského parlamentu nebo národních politik, anebo společně. Předtím, než vás budu informovat o těch hlavních směrech, chtěl bych zdůraznit význam, který belgický parlament věnuje této problematice v rámci našeho předsednictví Evropské unie. Je to význam, který je dnes patrný z hlediska belgického parlamentu. Vedle mám předsedu Senátu, mám zde další představitele eh, belgického parlamentu. Vedle tohoto jednání budou dvě další meziparlamentní jednání. První to bude KOFAK, která se bude konat ve sněmovně zástupců 18. a 19. října 2010. Paní Ashton která je vysoká představitelka a která se zabývá těmito otázkami, se bude účastnit této výměny názoru s předsedy výborů pro zahraniční záležitosti národních parlamentů a bude s nimi hovořit o aktuálních otázkách SBOP. 25. a 26. října 2010 Belgický parlament bude organizovat v Bruselu 44. schůzku orgánu COZAK. Parlamentní kontrola SBOP a EZBP je programem, o kterém bude hovořit COZAK v rámci přípravy. Víte, že všechny národní parlamenty a také Evropský parlament byly vyzváni k tomu, aby vyplnili eh, dotazník ohledně této problematiky. Sekretariát Kozaku pak na základě odpovědí vypracuje syntézu, která bude zahrnuta do čtvrté dvouleté zprávy Kozaku. Chtěl bych také připomenout závěry konference předsedů eh, parlamentu Evropské unie na zasedání ve Stockholmu 14. a 15. května 2010. Cituji s ohledem na speciální povahu SBOP a úlohu národních parlamentů Evropské unie předsedové zdůrazňují zásadní úlohu národních parlamentů z hlediska kontroly SBOP v budoucnosti, jakož i z hlediska kontroly zahraniční a společné bezpečnostní politiky. Konec citace. Vidíte, že tato konference vlastně vyjádřila tento mandát národním eh, parlamentům, aby společně s Evropským parlamentem vypracovali návrh, který by se týkal výkonu této kontroly. Tento návrh by měl být předložen na příštím zasedání předsedů na jaře 2011 kterému bude předsedat belgický parlament. 31. května a 1. června 2010 v Madridu Kozak zdůraznil na závěr svého jednání, že s ohledem na specifický charakter této politické oblasti Kozak zdůrazňuje zásadní úlohu národních parlamentů v rámci parlamentní kontroly EZB. Eh, e jakož i v oblasti SBOP. Konec citace. Takže otázka kontroly ze strany parlamentu je otázka nesmírně aktuální, která reaguje na nové prostředí, která reaguje také na Lisabonskou smlouvu a představuje novou etapu pro bezpečnost a obranu v Evropě. V roku 1954 došlo ke změně smlouvy a v březnu 2010 bylo rozhodnuto, že se vypoví eh, Západoevropská unie. Dále eh, v souvislosti s klauzulí, která je v článku 42 bod 7 a týká se Evropské unie, členské státy se domnívají, že zde nastává nová fáze SBOP, která tak končí historickou úlohu eh, Západoevropské unie. Také končí aktivity skromáždění, které souviselo s touto Západoevropskou unii a které se zabývalo těmito eh, problémy. Tento orgán zde nebude a tyto aktivity budou ukončeny nejpozději v červnu 2011 což nás vede k tomu, abychom se zamysleli nad nástupnickými orgány. Zůstává zde otevřená stále otázka parlamentní kontroly v oblasti SBOP. Jak by měla vypadat tato parlamentní kontrola SBOP? Jakým způsobem národní parlamenty 27 členských států by společně mohly diskutovat o mm, SBOP a jak nastolit dialog eh, s aktéry této politiky. Jaké místo bude mít Evropský parlament v meziparlamentní spolupráci v oblasti mm, SBOP a EZBP. V stručném eh, dokumentu, který nám byl předložen v souvislosti s touto schůzkou, bylo uvedeno, že se pravidelně organizuje výměna názorů národních eh, parlamentů ohledně SBOP a EZBP, čímž se naplňuje to, co někteří eh, definují jako dvojí deficit. Je nutné tedy posílit eh, rozhodovací kompetence. Víme, že národní parlamenty mají mnohem významnější kompetence v této oblasti, ale je nutné zde zohlednit a zamyslet se nad velmi složitým eh, procesem rozhodování v oblasti SBOP a EZBP. Jakým způsobem zvýšit demokratickou legitimitu eh, rozhodnutí, která jsou přijímána v oblasti SBOP a EZBP? Jakým způsobem eh, se vyhnout atomizaci parlamentní kontroly těchto dvou oblastí? která by měla za důsledek nepřehlednost a nedostatek konzistentnosti. Jakým způsobem směřovat ke skutečné efektivitě za minimálních nákladů, které by byly akceptovatelné pro všechny? To je několik otázek, které jsou centrem naší diskuze a které také jsou předmětem analýzy pana André Dumoulina, který je specialistou Belgie na tyto otázky. Je nutné přinést odpověď v budoucích měsících na všechny tyto otázky. Pan předseda Donjon se odkazoval na Lizabonskou smlouvu, která by měla být vodítkem, zvláště článek 36 tohoto článku zajišťuje právo Evropského parlamentu, aby konzultovalo s vysokou představitelkou všechny aspekty ohledně rozhodnutí v oblasti SBOP a EZBP. To znamená, že eh, parlament musí být informován o těchto politikách. Bylo řečeno, že eh, všechna stanoviska Evropského parlamentu by měla být náležitě brána v potaz a je nutné, aby dvakrát za rok zde byla diskuze ohledně pokroku v uplatňování SBOP a zahraničně bezpečnostní politiky. A v této souvislosti a zde možná reaguji na úvod pana Broka, článek 9 protokolu ohledně úlohy národních parlamentů v EU stanovuje, cituji, Evropský parlament a národní parlamenty budou definovat společně organizování a podporu meziparlamentní efektivní a pravidelné spolupráce v rámci EU. Podle článku 10 stejného protokolu cituji, konference specializovaných parlamentních orgánů otázkách evropských záležitostí mohou organizovat meziparlamentní konference na konkrétní témata, tak aby bylo možné projednat otázky SBOP a EZBP. Pane předsedo, drazí kolegové, je nezbytné i nadále předkládat otázky politiky SBOP a SZBP Evropské parlamentní kontrole národních parlamentů 27 členských států. E, to je právo, které bylo široce uznáno ze strany národních e, parlamentů. Bylo by politování hodné, kdyby ustanovení Lisabonské smlouvy, které se snaží posílit přidružení evropských parlamentů z hlediska fungování EU. Kdyby toto ustanovení mm, bylo poznamenáno poklesem informací, které jsou dávány těmto parlamentům k dispozici ohledně bezpečnostní obrané politiky. A dále tyto parlamenty musí také sehrávat roli zprostředkovatelů vůči veřejnosti. Evropské parlamenty jsou kompetentní z hlediska vysílání ozbrojených sil v souvislosti s národními rozpočty. To nejsou věci, které by byly v rozporu s tím, co je také rozšiřování svým způsobem kontrolních kompetencí Evropského parlamentu. Takže v současné době je na stole několik možností v otázce parlamentní kontroly EBOP a SBOP. Celá řada národních parlamentů se již také vyjadřovala k této věci, ať už na úrovni příslušných výborů pro evropské záležitosti nebo zahraniční záležitosti, nebo i také na plenárních zasedáních. Každý návrh představuje samozřejmě různé e, rozdíly, pokud jde o velikost, složení delegací, logistické podpory financování, periodicity jednání, zapojení také Evropského parlamentu. Pane předsedo, já nemám dostatek času na to, abych se tady pustil do vyčerpávajícího výčtu různých pozic, které už byly přijaty celou řadou národních parlamentů. Nicméně, myslím si, že abych eh, zde podnítil určitou debatu, bylo by dobré nastínit některé hlavní rysy. První možnost, která je výsledkem eh, reflexe eh, z shromáždění Západu Evropské unie z 15.12. loňského roku by spočívalo ve vytvoření společného výboru k EBOP, SBOP na základě protokolu číslo 1 Lisabonské smlouvy. To by tedy založil jak Evropský parlament, tak 27 národních parlamentů. Národní delegace by byly číselně proporční vůči velikosti země a byly by tam členové evropských výborů a také obranných a zahraničních výborů příslušného parlamentu. Byly by tam 2 až 8, 2 až 8 členů spolupráce, by se navázala s Evropským parlamentem, tak aby bylo možné reflektovat také jeho úlohu v oblasti EBOP, SBOP a Eh, tedy statut nebo stanovy by se potom definovaly po společném shromáždění. Eh, předkládala by se každoročně zpráva Evropské radě, by tam také dvě výbory, dva výbory, jeden pro zahraniční věci, jeden pro obranu, tak aby se pokryly všechny aspekty té obecné politiky až po operativní aspekty nákup vybavení a tak dále. Byl by tam také sekretariát, jehož jedna část by byla stála a druhá rotující a financování by zajišťovaly národní parlamenty. To by se setkávalo dvakrát za rok spolu s Kopsem v Bruselu a dalšími orgány EU, kde by byly e, dvě jednání za půl roku vždycky v té zemi, která předsedá EU. E, Logistické evropská podpora by byla poskytnuta jednou z institucí EU, tak aby tam tedy byly například tlumočnické a překladatelské služby dány k dispozici. E, infrastrukturní náklady by financovala Evropská rada, konkrétně příslušné ředitelství pro meziparlamentní vztahy. To je tedy možnost číslo jedna, pane předsedo. Možnost číslo dvě by spočívala v tom, že kontrola EBOP a SBOP by se svěřila Kozaku. Kozak by mohl vykonávat kontrolu v rámci eh, semestrálních jednání, mohli by svolávat také mimořádná jednání, to by ovšem znamenalo změnu vnitřního nařízení. A to je taková minimalistická pozice, asi se mnou budete souhlasit. A třetí návrh by byl, že by kontrola nad eh, EBOP, SBOP byla svěřena současným fórum, ať je to konference předsedů, výboru zahraničních záležitostí, KOFAK, a nebo konference předsedů pro otázky obrany národních parlamentů Kodak. Tyto fóra by tedy rozhodovaly o intenzitě a formy parlamentní kontroly EBOP a SBOP. Parlamentní kontrola by se mohla odehrávat buď v rámci pouze na Kofaku, anebo na šířeném Kodaku. A delegace by zahrnovaly šest poslanců za členský stát plus šest zástupců Evropského parlamentu. Organizace a sekretariát by zajišťovaly národní parlamenty rotujícím způsobem, tím, že by setkávání bylo vždycky jednou za semestr. to, to je to, o čem jsem hovořil, také je výsledkem rezoluce francouzského parlamentu. Další parlamenty se vyslovaly pro úplně novou strukturu, která by kombinovala setkávání předsedů Kodaku se s Kofakem. To je návrh, který byl podán výborem pro zahraniční věci Velké Británie. Kromě toho je tady další návrh v rámci té třetí možnosti, to je ta italská možnost, Eh, kde byly tedy zapojeny národní parlamenty a Evropský parlament, což vlastně je Senát a shromaždění Itálie, které už zaujaly toto stanovisko na plenárce. Pokud jde o francouzské stanovisko, tak tam by bylo šest poslanců za členský stát plus šest zástupců Evropského parlamentu. Jednání by se odehrávala v Bruselu jednou za šest měsíců, sekretariát by zajišťoval personál obou organizací. Takže vidíte, že národní parlamenty se opravdu zapojily plně do těchto reflexí a že tyto návrhy, je jich tedy mnoho, jsou velice bohaté a je třeba si uvědomit, že tady to jsou možnosti, které jsou na stole v diskusi, kterou dnes vedeme. Ovšem je evidentní, že v rámci každé z těch možností, kterou jsem jmenoval, je možné eh, mít několik pod scénářů, pod variant. Eh, je možné dále rozvíjet úlohu Evropského parlamentu eh, například, nebo rozšiřovat úlohu výboru pro obranu, protože to by se stal úplně vlastně samostatný výbor, nikoli jenom podvýbor. Mm, to je samozřejmě to jsou vlastně návrhy, které se odlišují mezi jednotlivými národními parlamenty, ale z toho vidíte, s jakou eh, intenzitou bych, bych se parlamenty měly pustit do kontroly eh, EBOP, PSBOP. Jsou to všem velké rozdíly, probíhají ještě různé diskuse a ne všude ještě byly, byla vydána oficiální stanoviska v rámci mandátu od konference předsedů eh, Evropského parlamentu. Federální belgický parlament také pokračuje ve své práci v této věci. Já jsem přesvědčen o tom, pane předsedo, eh, že eh, to přispěje k obohacení našich diskusí a děkuji vám za pozornost. Děkuji, drahý kolego. Takže mám necelou hodinu na diskuzi a mám 20 žádostí o slovo. Chtěl bych vás požádat, abyste omezili svoje vystoupení na tři minuty, tak jak je pravidelným zvykem v tomto parlamentu. Dávám slovo panu Robertu Dekpíka, který je místopředsedou eh, výboru pro zahraniční politiku a obranu ve Francii. Nejdříve bych chtěl hovořit německy. Chtěl bych poděkovat našemu kolegovi, panu Brokovi, za to, co uvedl. Teď je pro nás eh, jasné, jak vypadají záměry. Děkuji. Ale chápete, že nezdílíme plně vaše názory. Chtěl bych také poděkovat panu Lka za to, co uvedl eh, udělal skutečný úvod a chtěl bych poděkovat také belgickému parlamentu za snahy, které tady jsou rozvíjeny. Myslím si, že je zbytečné všem připomínat, že schromáždění Západoevropské unie je jediná instituce, která umožňovala národním parlamentům 27 států se pravidelně setkávat a diskutovat společně o otázkách obrany vlády států, jejich jenom deset, kteří podepsali Západu Evropskou unii, tak se rozhodli, že v černu ukončí činnost této instituce. Drazí kolegové, Nemůžeme pokročit v tak eh, citlivé oblasti, která je centrem národní svrchovanosti, aniž bychom zajistili kompletní demokratickou legitimitu. Kontrola, která by byla vykonávána pouze Evropským parlamentem, by podle našeho názoru nestačila. Připomínám, že rozhodnutí v oblasti obrany většině případů spadají do kompetence vlád a e, že hm, Evropský parlament nemůže tím pádem kontrolovat národní parlamenty. Navíc jsou to členové národních parlamentů, kteří hlasují o rozpočtu obrany a kteří případně povolují e, e, účast v řešení konfliktu. Chtěl bych upřesnit, že se toto řeší jednomyslně. Zrušení schromáždění Západoevropské unie by nemělo být eh, podřízeno eh, tomu, že by mm, nástupnicky se setkávali pouze specializovaní představitelé 27 členských států. Myslím, že bychom se mohli inspirovat modelem Kozaku, který byl uznán smlouvou a kde jsou určité kontinuální prvky. Je tady další výhoda. COSAC zahrnuje také zastoupení Evropského parlamentu, takže umožňuje připojit eh, národní parlamenty k Evropskému parlamentu. Protokol ohledně národních parlamentů, který je připojen k Lisabonské smlouvě, upřesňuje, že COSAC je, a cituji, COSAC může organizovat meziparlamentní konference na konkrétní témata, zvláště proto, aby se diskutovalo otázka zahraniční politiky a eh, také e, společné obrané a bezpečnostní politiky. Je tedy možné na tomto základě organizovat zasedání kozaku, která by se e, e, která by se skládala pouze ze zástupců obraných výborů. Můžeme zde tedy mít strukturu, která by umožňovala sledovat vývoj těchto otázek obrany v rámci parlamentu. Další řešení, které by mohlo zajistit propojení mezi parlamenty a Evropou obrany, spočívá v tom, že my se domníváme, že současná situace neumožňuje národním parlamentům sehrávat plně jejich eh, roli a proto se domníváme, že dobrým řešením by bylo takové řešení, které by dokázalo propojit různé formy sledování vývoje a různé formy legitimity, které společně v současnosti existují. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji. Robert Walter bude hovořit za sněmovnu Velké Británie a také zástupce Západu Evropské unie. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za slovo. Já zde nereprezentuji jen Velkou Británii, ale také um, obranou, obrané zhromáždění. A bylo řečeno, že nesprávným způsobem se zrušíme usnesení z března, eh, protože bychom měli eh, provádět eh, parlamentní kontrolu nad společnou obranou a bezpečnostní politikou. Já jsem velice rád, že zde mohu hovořit před i bývalými eh, prezident, předsedy eh, parlamentu. A pane předsedo, jak už na to bylo poukázáno, eh, došlo k mnoha iniciativám, které v současné době probíhají a národní parlamenty jsou vrany především pohledem, který byl zde zdůrazněn už některými předřečníky. Je to totiž národní parlament a národní vláda, která rozmistuje jednotky, národní vláda a národní eh, parlament je platí, rozhoduje o podmínkách eh, použití takovýchto jednotek. My teď hovoříme o mezivládní politice, která je Eh, nově takto eh, nastavena v Lisabonské eh, smlouvě. My se zde v Bruselu sejdeme znovu zítra ve výboru a budeme hovořit o tom, jak jako národní parlamenty můžeme spolupracovat. Ti, kdo si přejí zachovat nebo znovu vytvořit takovéto zhromáždění, Eh, jsou na jedné straně, na druhé straně jsou ti, kdo se domnívají, že vše by mělo být ponecháno Evropskému parlamentu. Já jsem si všiml v tom usnesení, kterém jsem právě zmínil, že v článku 90 je, že Evropský parlament je jediným nadnárodním orgánem, institucí, který má legitimní právo vykonávat demokratický dohled nad eh, SBOP. A já si myslím, že všichni zástupci národních parlamentů by s tím tady nesouhlasili s takovouto eh, klauzulí a bylo by zapotřebí najít nějaký alternativní způsob vyjádření. Jak už navrhli kolegové, kteří promluvili například z Francie, je tu představa o tom, že by se vytvořila eh, vytvořil takový orgán jako COSAC, eh, ve kterém by bylo stejné zastoupení národních parlamentů a Evropského parlamentu. Tento orgán by se scházel dvakrát ročně a neměl by žádnou permanentní strukturu. Podle mého to je pasivní eh, řešení, v němž členové národních parlamentů se sejdou, aby jim bylo řečeno, co mají dělat, aby se dozvídali o tom, co se děje ale neznamená to, že by eh, skutečně mohli vykonávat parlamentní dohled. Já bych byl raději, kdyby zde, byla, eh, kdyby zde platil model eh, trvalé konference, v níž by byly proporčně zastoupeni členové národních parlamentů. Tato konference by se také scházela dvakrát ročně, měl by, měla by malý sekretariát ale hlavně by byla proaktivní. Tento orgán by byl schopen vykonávat parlamentní dohled. Já si myslím, že nesmíme zapomínat jako národní poslanci za, na to, že společná bezpečnostní obraná politika je mezivládní záležitostí. Zde v Bruselu vytvořila mnoho institucionálních struktur, které opravdu vyžadují parlamentní dohled na patřičné úrovni, což jest na úrovni národních parlamentů. Rada, COPS, eh, vojenský eh, výbor, Evropská obrana agentura, další orgány. Eh, já bych chtěl zde upozornit kolegy z Národních parlamentů, aby nezapomínali na to, jakou úlohu hrála VU, tedy Západu Evropská unie, v posledních 50 letech. Děkuji za pozornost. Děkuji, kolego. Za Evropský parlament bude hovořit pan Gerenc. Děkuji, pane předsedo. Právě jsme se vyslechli předsedu parlamentního schromáždění Západu Evropské unie, to znamená schromáždění, které je zodpovědné za otázky bezpečnosti. Myslím si, že musíme vzdát úctu tomuto schromáždění z hlediska kvalitní práce, která zde proběhla od existence této instituce. Někdo před chvílí řekl, že zprávy nikoho nezajímají. To není pravda. Eh, tyto zprávy eh, byly eh, Vyzývám všechny, aby mi předložili zprávy, které by měly lepší kvalitu než zprávy tohoto schromáždění Západu Evropské unie. Myslím si, že musíme být velice pragmatičtí z hlediska této parlamentní kontroly. Otázka rozpočtu. To jsou náhradní parlamenty, kde zde mají poslední slovo. Národní parlamenty mohou být také konzultovány v těchto otázkách. A co se týče rozhodnutí o investicích nebo programování a vybavení vojenských sil střednědobě a dlouhodobě, opět jsou to národní parlamenty, které o tom rozhodují. Nukleární otázky. Jsou tady dva členské státy, které disponují nukleární silou. Nevím, jestli tyto národní parlamenty se mohou vyjadřovat k těmto otázkám. Vím, že těch 25 zbývajících eh, vůbec nemůže do této záležitosti mluvit. Takže máme tady určitý demokratický deficit. Zmapujme tuto situaci. A to bez schovývavosti. A já vám navrhuji, abychom pověřili jednoho člena Evropského parlamentu, vás samotného, nebo jednoho zástupce také členského státu, aby se pokusili eh, interpretovat stejným způsobem tyto deficity a aby předložili určité návrhy, o kterých bychom mohli diskutovat během příštího zasedání, abychom se ujistili, že všichni hovoříme o tom též. Druhá připomínka. Všechna řešení, o kterých hovořil pan Dukarn, ostatně já mu chci poblahopřát k, této, k tomuto kvalitnímu vystoupení, Přesto všechno jsou tady vážné nedostatky. Kozák, nemůžeme si dělat iluze. Velice často je to prostě série 27 monologů, k tomu se připojí ještě 28. monolog, 27 eh, eh, představitelů těch národních parlamentů jsou tam seřazeni eh, jeden za sebou a není to opravdu dialog. Konference předsedů parlamentních výborů tak většinou eh, je tam většinové zastoupení těch 27 členských států. Je to dostatečně demokratické? Myslím si, že nikoliv. I sem musíme zanést určitý prvek um, různorodosti z hlediska uh, složení uh, této instituce. A na závěr navrhuji, abychom se pokusili postupovat velmi pragmaticky, tak, abychom měli stejnou interpretaci, abychom všichni věděli, že hovoříme o tom též. Děkuji paní Milgard, předsedkyně výboru pro evropské záležitosti z dánského parlamentu. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Děkuji za iniciativu zaměřené vytvoření eh, na mm, organizování této schůzky. Máme tak eh, vynikající příležitost vyměnit si názory o budoucí spolupráci a o tom, jak vytvářet takovouto spolupráci do budoucnosti. Když hovoříme o společné bezpečnosti zahraniční politice a SBOP, v dánském parlamentu v současné době diskutujeme právě toto téma a dánský parlament chce rozšířit spolupráci ohledně bezpečnostní a obrané politiky eh, a protokolu Lisabonské smlouvy. Víme, že parlamentní eh, přeskum je důležitý pro národní parlamenty. Vycházíme z toho, že dánský parlament podporuje hlavní eh, směry eh, toho, co navrhuje eh, sněmovna lordů. A, a to je, aby ta stávající stávající organizace byla nahražena šesti konferencemi pro eh, společnou eh, bezpečnostní obranou politiku. Když se podíváte na složení této konference, kde to bylo šest zástupců za, par, za každý parlament, předseda, eh, předsedové výboru um, pro bezpečnost a obranu, například dánský parlament by mohl toto odsouhlasit pokud eh, předseda zahraničního výboru a obraného výboru bude eh, stát na stejné úrovni jako ti, kteří jsou eh, z výboru pro bezpečnost. Takže myslím, že zapotřebí zajistit, aby zde bylo rovné postavení, správné zastoupení. Dánský parlament by si navíc přál vidět politickou zodpovědnost za plánování a pořádání Eh, takovýchto schůzí a mělo by to být v souvislosti s triem eh, předsednictví Evropské unie. Asistenci by měli eh, poskytovat sekretariáty parlamentů zemí TRIA a také Kosak, dánský parlament. Přikládá velký význam používání stávajících kapacit, které jsou v rámci Kozaku a které by se daly využít právě na pořádání a plánování takovýchto konferencí. My jsme proti tomu, aby vznikl nějaký zvláštní sekretariát, který by měl eh, poskytovat asistenci eh, této nové meziparlamentní konferenci. Jako předsedkyně Dan Eh, dánské, eh, výboru pro evropské záležitosti dánské parlamentu. Eh, samozřejmě bych chtěla být zastoupena, ale nebudu to pokaždé já. My v Dánsku si nicméně myslíme, že pro spolupráci je nesmírně důležité za těch nových podmínek, které vznikají díky Lisabonské smlouvě, abychom byli vidět v celkovém kontextu. Děkuji, José Luis Arno, předseda výboru obrany portugalského parlamentu. Děkuji. Především bych se chtěl zmínit o tom, co říkal pan Donžon, eh, předseda výboru SEDE. Děkuji mu za to, že svolal eh, tuto schůzi a chci se také připojit eh, ke kolegovi Brokovi a Mohu se také podepsat pod eh, zprávu z belgického parlamentu. Je jasné, že je třeba vyjasnit dva základní aspekty. První, v oblasti obrané politiky je zapotřebí díky novým kompetencím vycházejícím z Lisabonské smlouvy vytvářit eh, podobu a mechanismus kontroly, eh, které budou definovat dané kompetence. Tato kontrola bude mít eh, dva aspekty. První aspekt se týká evropské politiky, eh, nových eh, mm, kompetencí tedy v evropské politice a pak je tu onen druhý aspekt, druhý rozměr, který se vztahuje na konkrétní specifické kompetence národních parlamentů v oblasti obrany. To je kompetence, která patří ze své podstaty národním parlamentům, souvisí také eh, se eh, s rozmístěním patřičných eh, vojenských oddílů, jejich vyzbrojí, jejich vybavením, jejich financováním a jejich vztahu k národním územím. My jsme měli orgán, který měl kompetenci v této oblasti a e, to byla e, záproevropská unie. Ale byla zcela ignorována na politické úrovni e, v radě těmi, s nimiž měla hovořit. Vzpomeňme si na generálního tajemníka Evropské rady a, vysok, a vysokého představitele. Ani se neobtěžovali s nimi hovořit. Takže VO, Západoevropská unie, organizací, která dobře fungovala, měla základní úlohu v oblasti obrany a proto je třeba se poučit z jejího fungování. Já teď nechci hovořit o detailech protože kolegové eh, z Belgie a z Francie už o tom hodně eh, promluvili. Jen chci eh, připojit náš hlas jako hlas portugalského parlamentu k jejich stanovisku. A na závěr chci ještě poznamenat, že je zapotřebí, aby zde byla tato kontrola na národní úrovni pro společnou politiku obrany a také mm, v kontextu eh, bezpečnostní politiky. Eh, měla by být taková tendence, která eh, bude umožňovat trvalé kontrolu národním parlamentům. A to je již tedy poslední moje poznámka, kterou chci uvést. Vzhledem ke specifickým rysům jednotlivých 27 parlamentů Evropské unie a výboru pro zahraniční věci, který často mývá odlišnou úlohu od eh, eh, obraného výboru, tak v 21 ze 27 parlamentů eh, výbor pro obranu existuje nezávisle na výboru pro zahraniční věci, má specifické kompetence také. a také má jiné kompetence než výbory pro evropské záležitosti v daných parlamentech. Proto je tedy třeba se zabývat eh, například na parlamentní konferenci, která musí fungovat permanentně nebo prostřednictvím Kozaku, Kofaku, nebo eh, v rámci jiných eh, orgánů, zabývat se tedy jednotlivými kompetencemi. Je také třeba, abychom se poučili ze zkušeností, které jsme nazbírali v kontextu Západoevropské unie, aby všechny mechanismy, které budeme používat, skutečně byly efektivní. A abychom vytvořili takový orgán, ve kterém Národní parlament a Evropský parlament budou moci spolupůsobit a kontrolovat politiku společné činnosti v bezpečnosti a v obraně. Děkuji. Milí kolegové, opravdu nemáme moc času. Pokud chceme dám, dát všem příležitost se vyjádřit před přestávkou, je třeba se opravdu držet těch tří minut. Já eh, vám vás tady upozorním na ty tři minuty, zaklepu tady kladívkem, takže prosím, buďte opravdu disciplinovaní. Paní Gomeš za Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že je velice aktuální vést tuto diskusi nyní. Je zcela zásadní vyřešit otázku parlamentní kontroly, ať už ze strany národních parlamentů nebo Evropského parlamentu, teď když máme tyto nové pravomoci díky Lisabonu. Souhlasím eh, se svým krajanem, který právě vystoupil s panem Arnotem v tom smyslu, že se můžeme poučit od práce Západu Evropské unie. Samozřejmě teď máme jiný institucionální rámec, nicméně Západu Evropská unie nám může nabídnout mnoho lekcí. Já nejsem z těch, kteří si myslí, že podvýbor pro obranu a bezpečnost by měl být jaksi povýšen, tak aby se z něj stal plnohodnotný výbor. Možná v budoucnu k tomu dojde, ale já si nemyslím, že je nutné to dělat teď. Myslím, že v současné době to má svoji logiku, aby tento výbor byl i nadále pod výborem a byl tedy provázán i nadále se, se zahraničním výborem. Samozřejmě politika obrany a bezpečnosti je součástí určité širší politiky, takže je třeba to zasadit do toho správného kontextu, i když jsou to samozřejmě dvě různé věci. Také si myslím, že budeme potřebovat určitou flexibilitu vzájemných vazeb. Neměli bychom se zaplést do nějaké rigidní mašinérie, do neflexibilních pravidel, které nám potom neumožní skutečnou interakci. Pan Görenc, můj kolega z Evropského parlamentu, zde hovořil o kozaku a o tom, že možná to bude 27 plus 1 kontaktní osoba. To je samozřejmě něco, co nechceme. Je třeba se na to dívat také z evropského úhlu pohledu, aby docházelo ke skutečné interakci a ke skutečné výměně informací oběma směry mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Takže mně by se zamlouvalo eh, řešení, které zde navrhla naše dánská kolegyně paní Melgord. Čiliž řešení, v rámci něhož by existovaly vazby, výměna informací, Nicméně nemusí to znamenat nutně zřízení nového sekretariátu. Já myslím, že v tomto krizovém období by bylo velice obtížné pro veřejnost pochopit, proč najednou vynakládáme peníze na nový sekretariát. Já myslím, že nám může dobře posloužit struktura Evropského parlamentu a ta může také zajistit spolupráci a komunikaci s národními parlamenty. Samozřejmě jsou zde také ty přirozené vazby, které vznikají mezi europoslanci a zástupci národních parlamentů a příslušných výborů. Děkuji. Děkuji pan Vretos, předsedy výboru pro zahraniční záležitosti a obranu řeckého parlamentu. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Rozhodnutí, která je třeba přijmout, ohledně SBOP musí být provedena jednohlasně. Není tu mezivládní aspekt primární. Primárně je zde vedoucí parlamentní přístup. Jsem rád, že eh, parlament získává větší pravomoc eh, ohledně obrany, ale Národní parlament eh, v Řecku samozřejmě chce mít o svých bezpečnostních a obraných eh, problémech největší kompetenci. K tomu, co řekl eh, pan Brok, mohu souhlasit s mnoha věcmi, ale především, pokud jsem dobře pochopil to, co říká pan Brok, navrhuje, abychom měli předsedu náro- výboru národních parlamentů pro předsedu výboru pro zahraniční věci národních parlamentů, kteří budou rozhodovat v těchto věcech. Ale pokud tam budou jen předsedové nebo jen zástupci těchto výborů, tak to nebude správné, pokud budeme hovořit o tak důležitých otázkách. Pan Brok prohlásil, že nepotřebujeme studie, že nepotřebujeme zprávy, sekretariáty a tak dále co kdyby Evropský parlament neměl patřičnou, eh, patřičný sekretariát, nemohl používat zprávy? Jak by pracoval? Eh, byl by zcela eh, neefektivní, takže na to taky musíme myslet. Zatím se od celé této věci hovořilo obecně, nejen v souvislosti s Evropským parlamentem, ale celými institucemi. Mnoho kolegů, pan Tedek, bývalý předseda Senátu a další vykroli obrovský kus práce a je veliká škoda, že nejsou sem pozváni všichni, kdo představují evropské instituce eh, z mnoha dalších stran, protože bychom mohli vést eh, lepší eh, diskuzi. Já nechci hovořit jen negativně, takže pane předsedo, navrhuji, abychom měli jakýsi orgán, který bude proporčně vytvořený, bude v něm tedy proporční zastoupení Ehm, související s tím jsou velké členské státy, který bude mít sekretariát, který nemusí být příliš velký. Teď ehm, nemluvíme o, o penězích, nehovoříme o tom, že bychom je chtěli nějak ehm, zbytečně vynakládat, protože by to nemělo příliš velkou, příliš velkou finanční cenu. Jde nám jen o to, abychom mohli mít skutečný vliv na společnou bezpečnostní a obranou politiku. A ještě bych rád poznamenal, že co se týče rozpočtu, nehovoříme přece o, mm, o celkové částce, takže by mohly přispět i členské státy. E, je ale třeba, abychom to sdělili doma. E, velice důležité poznámky zde padly ohledně Kozaku já nemohu říct, že nesouhlasím s tím, aby kozak byl začleněn, ale v současné podobě, tak jak je strukturován, není eh, efektivní. Já jsem předsedal kozaku nedávno a a viděl jsem, že, jsou, že má velice slabé schopnosti rozhodovat. Problém, myslím, spočívá v tom, že poslanci z Evropského parlamentu, kteří pracují v Kozaku, eh, jsou rádi, že Kozak nabírá další pravomoce. Potřebujeme ale něco mnohem, mnohem lepšího než je Kozak. Něco, kde bude slyšet rozum. Kolegové, Opravdu nemáme dostatek času, všichni samozřejmě chtějí vystoupit, to je normální, takže bych chtěl dát všem příležitost. Takže opravdu vás prosím, abyste se drželi tří minut. Pan Forslund za výbor zahraničních záležitostí švédského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Ano, já se pokusím dodržet ty tři minuty. Za prvé bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za pohostinnost a za druhé bych rád připomněl, že v odstavcích o společné bezpečnostní a obranné politice eh, v odstavcích 6 a 7 ze závěrů eh, konference předsedů ve Stockholmu je uvedeno a cituji v šestce. Díky zvláštní povaze společné bezpečnostně obrané politiky a úloze eh, parlamentu v, při fungování Evropské unie bychom chtěli zdůraznit základ, zásadní úlohu národních parlamentů při budoucí parlamentní kontrole nad společnou zahraniční a bezpečnostní politikou, včetně tedy politiky obrané bezpečnosti. V sedmičce je uvedeno, žádáme budoucí předsednictví, aby pokračovalo v diskusích na tomto základě s tím, že je nutné dosáhnout dohody na dalším jednání konference předsedů evropských parlamentů. Konec citátu. Tímto chceme zdůraznit, že předsedové zde zdůrazňovali zásadní úlohu národních parlamentů při budoucí parlamentní kontrole. Jsme velice rádi, eh, že předsednictví chce v tomto pokračovat a to v souladu s rozhodnutími přijatými Estonska, zástupci Estonska, Litvy a Spojeného království. Myslíme si, že by tady měl být jeden program pro meziparlamentní spolupráci pod vedením národních parlamentů při využití současných struktur jako základ práce. Nicméně uvědomujeme si, že i Evropský parlament zde vyjádřil určité zájmy, na, pokud jde tedy o tuto, kontrolu této politiky a samozřejmě Evropský parlament má přístup k informacím, které jsou významné pro takovouto kontrolu. Také v tomto kontextu mohu říci, že Evropský parlament je zastoupen jak na COFAKu, tak na konferenci předsedů obraných výborů Kodák a také vítáme příspěvky Evropského parlamentu eh, v tomto rámci. Děkuji vám jste první, který nedosáhl ani těch tří minut. Blahopřeji. Takže pan Tenok za Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo. Není pochyb, že Broková zpráva o zřízení SVČ z úhlu pohledu parlamentu byla úspěšná a v dobách mezinárodní krize byly, eh, byla pozornost evropských lídrů trošku odvedena od důležitých témat, jako je toto Evropský parlament v takovém tom váku, které vzniklo, eh, dostal ovšem víc významné pravomoci, které jdou nad rámec smlouvy, včetně těch slyšení pro šéfy misí a další zástupce SVČ před příslušným výborem a dokonce před jejím jmenováním. Já myslím, že to jsou mm, výsostné pravomoci, které ani národní parlamenty nemají. A naše skupina ECR ovšem vychází z toho, že národní vlády a jejich parlamenty jsou zcela ústřední pro rozvíjení evropské bezpečnostní zahraniční politiky Evropské unie. Také i pouze národní poslanci mohou vyslat vojáky do terénu tak, tak, aby umírali za jejich zemi i za Evropskou unii a proto jsem proti myšlence stále Evropské armády. Takže eh, pokud jde o řešení Západoevropské unie a tedy jejího shromáždění, chtěl bych zde eh, složit pokon Bobu Woltrovi jako předsedovi. Souhlasím s tím, že je třeba nalézt nový formát pro to, abychom zachovali parlamentní kontrolu a dohled. Ani národní parlamenty nemohou vyloučit úplně europoslance, protože rozpočet pro civilní mise a zpráva vojenských misí jako taková pochází právě z evropského rozpočtu, nikoli z rozpočtu členských státy, státu, například Eulex v Kosovu, je docela veliká civilní mise a vůbec civilní mise představují většinu těchto misí. Takže potřebujeme nového ducha spolupráce europoslanců a národních poslanců, nikoli rivalitu. Eh, já bych tedy rád, kdybychom hovořili o konferencích, nikoli o shromáždění, protože to by nemělo právní základ ve smlouvě. Ani nechci, aby se ZBP, SBOP rozdělovaly, protože samozřejmě mají spolu mnohé společné. Já bych navrhl poměr 3, 4 ku 1 eh, europoslanců, tak abychom reflektovali také současný stav. Jestli bychom měli mít spolupředsedy, nevím. Jestli bychom měli nějak vážit podle velikosti národních parlamentů, zase to je k diskusi. Já bych dal přednost tomu, kdyby sekretariát byl financován z národních rozpočtů a aby eh, setkání byla třeba tady v Bruselu, v radě, spíše než v parlamentu a také na bázi ad hoc by rotovala mezi národními parlamenty. A co vás asi nepřekvapí, eh, já tady nechci tady tu formuli Kodak plus eh, eh, Kofak, co navrhuje House of Lords, bylo by tam šest zástupců a Zároveň ovšem Velká Británie je velikým účastníkem některých misí, tak ta situace v konečném důsledku by pro nás byla absurdní. Uh, malá delegace z, dolního, z dolní komory parlamentu mm, zde tady nedávno byla, měli jsme velice upřímnou diskusi a zdá se, že jejich delegace sdílí moje myšlenky do značné míry. A zejména jeden eh, poslanec, který je známý svým euroskepticismem, řekl, že i on potřebuje europoslance, protože europoslanci jsou jediní, kteří rozumí labirintu evropských institucí. Děkuji. Merci. Děkuji. Takže Nyní bude hovořit pan Dedeker, místo předseda výboru pro zahraniční záležitosti a obranu z belgického senátu. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové, hlavně děkuji podvýboru za to, že zorganizoval toto setkání dnes, které mi připadá zásadní. Řekl bych, že okolnosti, za kterých se setkáváme dnes, Eh, souvisí samozřejmě s vývojem Evropské unie, s přijetím Lisabonské smlouvy, která sama eh, vedla k vypovězení tedy bruselské změné smlouvy. Bylo by politování hodné, kdyby to, co my všichni zřejmě považujeme za pokrok budování EU, to znamená Lisabonská smlouva, kdyby toto vytvářelo demokratický deficit u tak důležitého tématu, jako je obrana a bezpečnost. A to je to, čeho se obávám. Obávám se, že by se to mohlo stát, pokud eh, zde budeme i nadále udržovat určitou institucionální rivalitu mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Když jsem poslouchal pana Broka, tak eh, civilní operace jsou početnější než vojenské operace, nicméně to nic neubírá na tragičnu vojenských operací a neubírá to také na odpovědnosti, kterou musí národní parlamenty přijímat eh, v případě válečných operací. Snažme se být užiteční pro všechny. Schromáždění ZEU zmizí, zanikne. A toto schromáždění poskytovalo vynikající službu všem členům parlamentů, kteří se o to zajímali, a to po 60 let. A díky tomu oni získali evropský pohled na otázky bezpečnosti. Zbavili se toho pouze národního prismatu, které je nutné odstranit, pokud se hovoří o budování evropské bezpečnosti. Chtěl bych se odvolat na smlouvu. Smlouva nám říká v článku 9, že Evropský parlament a národní parlamenty společně definují svoji spolupráci. První bod. A článek 10 říká, že společně mohou vytvářet konference a specializované orgány ohledně témat, které se jim jeví důležitými. Já vás žádám a žádám také členy národních parlamentů a Evropského parlamentu, aby uplatňovali smlouvu a aby rozhodli o tom, že budeme vzájemně spolupracovat na základě stále meziparlamentní konference. Jaký to bude mít užitek? Užitek bude v tom, že každý rok si vyslechneme zprávu rady. Budeme mít dialog s radou. A jsem naprosto přesvědčen, že pokud vytvoříme společné schromáždění národních parlamentů a Evropského parlamentu, budou to členové národních parlamentů, kteří získají obrovské množství informací. Budou mít možnost setkat se s ministry obrany, se zástupci eh, štábu, tedy se všemi těmi, s kterými by se normálně nesetkávali Sjednoťme se, pracujeme na této myšlence stále mezi parlamentní konference. Ty prostředky tady jsou, sekretariáty existují, jsou eh, v Evropském parlamentu, jsou v národních parlamentu, stačí spolupracovat, jsou tady eh, politické výbory, výbory, které se zabývají vojenskými záležitostmi. Pokud se národní parlamenty rozhodnou vyslat svoje skupiny a uvolnit rozpočet, pak to musí činit v zájmu vyšších, eh, nebo v rámci vyšších zájmů evropského celku. Děkuji. Pan Sanulainen za výbor zahraničních věcí finského parlamentu. You, Děkuji vám, pane předsedo. Především bych rád poděkoval panu Broku a panu Tvarmovi za velice cený eh, úvod. Ano, eh, je nutné, abychom uvažovali a rozhodli se, jak budeme pokračovat s SBOP na evropské úrovni pro Finsko. Je otázka SBOP velice eh, důležitá. A myslím, že to platí i pro další země EU, které nejsou členy NATO. Ve Finsku máme dobře funkční systém Eh, parlamentního dohledu a přeskumu, který se zakládá na naší ústavě. Takže za prvé chci říct, že je třeba se mm, zaměřit na posílení eh, našich eh, národních systémů, tam je to nejefektivnější. A za druhé, domníváme se, že národní parlamenty nezbytně potřebují pokračovat v dialogu na evropské úrovni s ohledně evropské společné bezpečnostní, zahraniční a obrané politiky. Zatímco národní parlamenty by měly vést tento dialog, příspěvek Evropského parlamentu by měl být také podstatný. A to proto, aby vznikla tedy flexibilní struktura, která bude umožňovat našim kolegům, eh, nejen členům EU, kteří se budou moci eh, také účastnit našich, našich diskuzí, jak to bylo možné v Evropské unii. Také bychom měli bedlivě uvažovat o tom, jak posílit naši obranu a bezpečnost, eh, aniž bychom nějak eh, omezili mm, akce NATO a podobně. Myslím, že nejvhodnější by bylo zvážit, jak stávající schůzky výboru pro eh, zahraniční věci a obranu mohou, mohou dále toto rozvít. Mám jednu velice důležitou otázku. Potřebujeme transparentnost, potřebujeme, aby byla jasná situace, kdo má nyní zodpovědnost za další rozvíjení našich myšlenek a jak budou přijímána rozhodnutí v tom novém orgánu. Abych to eh, ukončil, finská pozice v parlamentní spolupráci eh, musí mít přidanou hodnotu. Účast by se neměla zakládat na velikosti země. Eh, měli bychom se zaměřovat na Eh, skutečné výsledky a podporovat účast i eh, zemí, které nejsou členy EU. Měli bychom být pragmatičtí, měli bychom předcházet přebujelé administrativě, sekretariátu, měli bychom eh, být efektivní co do výdajů. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A slovo má pan Andrew Duff. Pane předsedo, co se týče parlamentního přeskumu, myslím, že bychom měli zkoumat, kde spočívá tato pravomoc. Protože nespočívá na rotujícím předsednictvím, ale na eh, trvalém předsednictví Evropské rady a eh, Rady pro zahraniční věci. Kozák je jedno z řešení, které se zakládá na předpokladu, že rotující předsednictví dále bude hrát svou roli. Ale tak to není. Řešení zaměřené na kozak aby neumožňovalo dostatečnou prezentaci evropského Eh, parlamentu a myslím, že pozapomínáme na úlohu Evropského parlamentu. A v tom případě eh, bychom se neřídili eh, logikou Lisabonské smlouvy. Lisabonská smlouva doplňuje rozhodnutí přijata ohledně SZBP a SBOP eh, na mezivládní úrovni komunitárním aspektem. Eh, paní Ešnova a komise mohou navrhovat politiky. Rada může rozhodovat kvalifikovanou většinou. A já si myslím, že je třeba, abychom si v tom udělali jasno. A někteří kolegové Eh, ještě nedohledli celého, všech aspektů, že to je několik parlamentních funkcí. Je to prestižní historická funkce parlamentu, což je samostatná funkce. A pak je tu samostatná nová funkce a pravomoc, eh, která náleží Evropskému parlamentu. a všechny tyto musí být správně realizovány. Ale za třetí je to ještě další aspekt a to je aspekt spolupráce. V němž se máme snažit artikulovat, co máme společného ve všech státech eh, ohledně bezpečnosti v Evropě. A naším úkolem v mezi eh, parlamentní spolupráci spočívá v tom především, abychom našli, jaké jsou, abychom definovali, jaké jsou to společné eh, zájmy, to společné prvky a potom, abychom politicky a finančně podpořili rozhodnutí, která budou plynout se společné bezpečnostní zahraniční politiky a společné bezpečnostní obrané politiky. To je jasná cesta eh, vpřed a opravdu bychom měli být schopni dosáhnout takového koncenzuálního eh, přístupu eh, v meziparlamentním dialogu. Děkuji, pan Fronzulica, člen příslušného výboru v Rumunsku. Děkuji, pane předsedo. Tato meziparlamentní výměna o SZBP, včetně SBOP, je velice důležitá proto, abychom dosáhli překlenutí dvojího demokratického deficitu kde by tady byly slabé pravomoci rozhodovací parlamentu, ale zároveň e, velká znalost a schopnost spoluvytváření této politiky, ale kde zase formálně mají větší pravomoci národní parlamenty, ale bojují s komplexností e, procesu rozhodování EU v oblasti SZBP a SBOP. Pouze vzájemná spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty může zajistit demokratickou legitimitu společné bezpečnostní a obrané politice. Dámy a pánové, Samozřejmě citlivou otázkou v tomto kontextu je eh, rozpuštění shromáždění Západu Evropské unie, která byla velice aktivní v této oblasti. Na jedné straně přechod od západu Evropské unie k Evropskému parlamentu a národním parlamentu může znamenat posílení funkcí dohledu, protože Evropský parlament a národní parlamenty mají pravomoci tak, aby, aby ovlivnili jak rozpočty, tak politiky Evropské unie i či jednotlivých členských států. Ovšem na straně druhé, západu Evropská unie neměla sice rozhodovací pravomoc, ale hrála velice důležitou úlohu. Takže možná bychom měli zavést nějaký nový specifický mechanismus, tak jako máme v rámci Kosaku, možná Kozák by mohl řešit otázky bezpečnosti a obrany. A nebo, tak jak tady zaznělo také, bylo by to těleso podobné kosaku, které by tady nahradilo bývalé grémium. Lisabonská smlouva poskytuje ustanovení pro lepší dohled národních parlamentů, evropských parlamentů i rady. Tyto orgány musí ale zároveň zlepšovat ty správné nástroje, tak aby toto ustanovení Lisabonu nezůstalo pouze na papíře. V každém případě, dámy a pánové, je zde stále veliký prostor pro zlepšování. Podle smlouvy, jak víte, samozřejmě členské státy i nadále mají plnou rozhodovací pravomoc v oblasti SBOP, takže národní parlamenty jsou jaksi v lepší situaci, v lepší než jakákoliv jiná instituce na evropské úrovni, proto aby ovlivňovaly rozhodnutí přijímaná v jednotlivých členských zemích. Na základě Lisabonské smlouvy můžeme využít již stávajících mechanismů a přesunout je na další vyšší úroveň meziparlamentní aspekt by neměl být jenom mechanismem, který umožňuje výměnu názorů a nejlepších postupů, ale měl by to být nástroj pro účinnou demokratickou kontrolu a dohled na evropské úrovni. Děkuji vám. Děkuji. Lord Rob ze sněmovny Lordů. Děkuji, pane předsedo. Na úvod chci říci, že velice vítám toto setkání jako příspěvek k diskusi po setkání předsedů ve Stockholmu v květnu a také nás čeká setkání Kofaku a Kosaku a také jednání, což bude 1.12., o kterém nám řekl pan Brok, ale úplně jsem nezachytil, kdo tam bude přesně se setkávat. Plus také setkání eh, předsedů tady v Bruselu v květnu. Na národní úrovni my také vedeme příslušné diskuse a jsem velice rád, že předsedové příslušných výborů také eh, z dolní sněmovny se se mnou sešli a dosáhli jsme do značné míry konsenzu, Samozřejmě jsou zde určité rozdíly v detailech, Eh, je to uvedeno v dokumentu, který předložila sněmovna Lordu a jsem rád, že se našemu dokumentu zde dostalo podpory. Myslím, že je velice důležité, abychom se zde opřeli o článek 10 protokolu 1 eh, připojeného k Lisabonské smlouvě, který říká, že je to kosak, který může organizovat meziparlamentní konference k specifickým tématům, zejména debaty v rámci eh, SZBB, včetně SBOP. Článek 9 jak si neruší článek 10 odstavec 1. To je, na to je třeba pamatovat, ale samozřejmě chceme, tak jak máme nyní, užitečnou diskusi i s kolegy v Evropském parlamentu. Samozřejmě mám pocit také, že je třeba navázat na to, čeho dosáhl Kozak a Kofak. Ne, to jenom opakovat, ale vytvořit strukturu, kde by bylo třeba šest zástupců z každého parlamentu, setkali by se tam lidé z různých stran a také možná by tam zasedali také zástupci evropských výborů těchto parlamentů, jak zmínila naše dánská kolegyně. A také chceme zajistit, aby a tady samozřejmě chápu to, co říkal kolega Tenok o čísle 6, problematickém pro jednu politickou skupinu, eh, tedy aby byl eh, Evropský parlament zapojen. Já ale nemyslím, že potřebujeme nějakou těžkopádnou strukturu parlamenty. Ani členské státy si nemohou dovolit takovéto výdaje v současné době. A já si nemyslím, že to, co tady říkali ti, kteří by chtěli mít značný sekretariát i do budoucna, by bylo vůbec možné. Na závěr chci říci, že je tady určitá hodnota, kterou zde vidím v takovémto postupu. Ta hodnota nebude přímočará, ne nějaká spousta zpráv. Musí to být nepřímé. Znamená to, že lidé, kteří vykonávají kontrolu v národních parlamentech, budou lépe informováni a tím pádem budou moci dělat svoji práci lépe. A tím pádem nám úplně stačí nějaká lehká struktura. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Gualtieri má slovo. Děkuji, pane předsedo. Tato diskuze potvrzuje, že my všichni čelíme nové a zcela nebývalé situaci, eh, která nás nutí k tomu, abychom zohledňovali mm, prvky, s kterými jsme se nikdy nesetkali a abychom se vzájemně chápali a používali stejný jazyk. Je zřejmé, že národní parlamenty mají zásadní úlohu v této oblasti a v rámci této politiky, o které rozhoduje Evropská rada nebo Rada. Je zřejmé, že eh, také Evropský parlament musí zohlednit tuto novou situaci. Národní parlamenty nejsou nějakou institucí, která by byla mimo Eh, tuto novou architekturu. Naopak, je to nový zdroj legitimity. A všichni ti, kteří věří v parlamentní demokracii, by měli posilovat tento prvek účasti národních parlamentů. To je zásadní prvek pro budoucí budování Evropské unie. Zároveň národní parlamenty by měly pochopit jednu věc, měly by pochopit, že SBOP a EZBP nejsou národními politikami, že jsou to politiky Evropské unie. A Evropská unie má k dispozici radu, Evropskou radu, komisi, Evropský parlament a Evropský parlament je parlamentní institucí Evropské unie, která přímo zastupuje evropské občany. A oprávněně Lisabonská smlouva zdůrazňuje úlohu národních parlamentů, kterým se ukládají některé nové kompetence, nové úkoly z hlediska evropského legislativního procesu. Domnívám se, že zároveň parlamentní kontrola toho, co činí rády Eh, eh, vlády a tudíž také rada eh, v rámci Evropské unie, tato práce musí být někým kontrolována. Ale to je něco jiného. Je to něco jiného než myšlenka, která spočívá v tom, že je nutné vytvořit určitou novou, jakousi novou evropskou instituci. To není zakotveno v Lizabonské smlouvě. A jak to připomněli někteří kolegové, Evropský parlament má důležité funkce, zvláště v rámci eh, politiky, kde rozhodovací proces má zvláštní aspekty. Je to článek 37 kde se hovoří o tom, jak se volí zástupce, který řídí e ZBP a který řídí zasedání ministrů zahraničních věcí. Tak, jak to řekl pan Tanok, my jsme také rozpočtovou eh, organizací z hlediska eh, vojenských a civilních operací. V rámci této nové situace máme dvě možnosti. Buď se nedomluvíme a každý půjde svojí cestou a nebude mm, uplatňovat Lizabonskou smlouvu a druhá možnost je najít eh, nějaký základ pro meziparlamentní spolupráci. Tato spolupráce musí být spoluprací mezi institucemi, kde jedna má národní úlohu a druhá eh, evropskou. Není nutné vytvářet nový sekretariát také není nutné vykonávat kontrolní aktivity z hlediska EZBP na úrovni národních parlamentů. Je nutné mít dialog mezi různými parlamenty a musíme najít nějaký styčný bod a musíme pokračovat v této diskuzi. Pan Šukarský z Národního schromáždění Bulharska. Uvažujeme, gospodin předsedatel, Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám za tuto možnost zúčastnit se tohoto dialogu. Vím, že už eh, máme veliký sklus, už jsme měli odejít na oběd a samozřejmě také už tady eh, kolegové určitě mají hlad, nemohou se soustředit, takže já se pokusím omezit na tři minuty. No. Obraná politika je vlastně nejméně komunitarizovaná politika z celé oblasti SZBP. Abych to řekl jasně, členské státy mohou sami rozhodnout, jako, jaké míry suverenity se vzdají. Samozřejmě navíc tady Evropská unie nemá vlastní ozbrojené složky. A to je něco, co také vyžaduje kontrolu národními parlamenty. A hovoříme-li o parlamentní kontrole, dovolte, abych tady něco řekl o této kontrole vykonávané národními parlamenty. Mechanismy kontroly nebyly nějak harmonizovány, ani nemůžou být univerzálně stanoveny. Proto potřebujeme parlamentní kontrolu, která bude zohledňovat politickou různorodost. A měli bychom to udělat tak, že zohledníme diverzitu jednotlivých národních parlamentů. Naštěstí zavedení ESVČ trvá. Vlastně je to pro nás štěstí, protože můžeme tohoto času využít k tomu, abychom formulovali SBOP. Evropští diplomaté, jakmile se ujmou funkcí, už snad budou mít tím pádem jasně definovanou politiku. Tuto politiku není možné vykonávat bez parlamentního dohledu. A já bych chtěl apelovat zejména na kolegy z národních parlamentů, aby urychlili své interní dialogy a aby nalezli nějaký akceptovatelný mechanismus parlamentního dohledu pro celou Evropskou unii, tak aby národní parlamenty mohly eh, se vyjadřovat k celé věci. Děkuji. Pan Omiru, předseda výboru pro obranu z Kypru. Děkuji, pane předsedo. Splním váš požadavek na to, abych byl stručný. Mám několik velmi stručných připomínek. Lisabonská smlouva nám poskytuje novou příležitost z hlediska rozvoje SBOP a EZBP. Chtěl bych říci následující. Proto, aby Evropská unie mohla sehrávat viditelnou úlohu na světové šachovnici, musíme prohloubit a rozšířit její politiky. Druhá připomínka. Vzhledem k tomu, co bylo řečeno, je to základní podmínka Základní podmínka, která spočívá v tom, že zde musí být parlamentní kontrola SBOP, která je součástí EZBP. A třetí připomínka. Nemůže docházet k parlamentní kontroly bez účasti národních parlamentů, protože se jedná o politiky, které patří do mezivládní oblasti. Je nutné spojit národní parlamenty, vzhledem k tomu, že mají kompetenci v oblasti národní obrané politiky, mají kompetence oblasti národních rozhodnutí a také přičlenování nezbytných prostředků. Další připomínka. Účast Evropského parlamentu je oprávněná a také nezbytná vzhledem k tomu, že Evropský parlament zde sehrává určitou rolu, roli v těchto politikách a vzhledem k tomu, že Evropský parlament vykonává některé eh, nebo spolupracuje také s vysokou představitelkou a také spolupracuje v rámci ESVČ. A tudíž je nutné zajistit tuto parlamentní kontrolu. A poslední slovo. Chtěl bych uvítat to, co řekli kolegové v předchozím kole z hlediska řešení kyperské otázky, protože to vytváří napětí v oblasti vztahů mezi EU a NATO. Pan Neofitu, můj kolega, zde uvedl zcela relevantní argumenty ohledně Kypru, EU a NATO. Ale já bych chtěl upřesnit následující věc. Nestačí eh, formulovat jenom určité přání po řešení kyperské otázky. Dovolte mi, abych se poukázal na odpovědnost EU a Evropského parlamentu, protože mm, znáte jistě nařízení, které se týká eh, obchodu. Chtěl bych říci, že pokud nedojde k vyřešení této otázky, budou zde vážné dopady na problematiku Kypru. Eh, musíme dávat pozor také na to, že zde pro nás pracují ve velkém počtu eh, tlumočníci. Souhlasili s tím, že budou pracovat o několik minut déle, ale musíme přece jenom také respektovat eh, jejich možnosti. Takže vás prosím, abyste dodrželi dobu pan Zingelis, který bude hovořit za Litvu. Já bych tady chtěl také poděkovat našemu příteli panu Brokovi Děkuji za záštitu pro toto téma a za tvé hodnoty, protože my se chceme také brát za Evropskou unii a určitý hodnotový systém. O to jde. Není to totéž jako Evropa, jenom jako díl Náš kontinent má svoji historii. Prošli jsme dvěma světovými válkami ve 20. století, máme eh, republikánskou historii, francouzskou deklaraci, celý hodnotový systém. To znamená, že parlamentní záštita je záštitou pro určitý systém hodnot. A za Litvu máme tady zastoupeny tři příslušné výbory, které předložily tři návrhy, ale ten nejjednodušší z nich je ten, že Kofak by měl tedy spolu zasedat s kolegy za obranu. To se dá zařídit celkem jednoduše a jmenoval by se to Kovdak. To myslím, že je lepší než Kofak stejně. Setkával by se dvakrát do roka, každé, každých šest měsíců a nic by to nestálo. To je tedy nás, náš návrh a já věřím, že to je velice rozumný návrh pocházející od našeho parlamentního výboru. A pro nás je důležité, aby tam byli zastoupeni také kolegové z NATO, generálního tajemníka. Musíme si prostě všichni sednout spolu a hovořit spolu. Potom také budeme moci lépe skoordinovat naše národní eh, vojenské rozpočty v národních parlamentech. Bude pro nás doma potom jednodušší prosazovat naše národní rozpočty. Potřebujeme k tomu ovšem informace k dispozici a potom se nesmíme bát být trošku nepopulární u nás doma a hájit náš rozpočet. Děkuji. Pan, pan, pan Galero za EPP velice rychle a pak poslední řečník. Děkuji mnohokrát. Můj dojem z vystoupení mnoha kolegů z národních parlamentů je takový, že oni se obávají, že jejich eh, společné zkušenosti ze ZEU jaksi zaniknou. Já si myslím, že to není v našem zájmu. A odpověď musí být taková, jak to uvedl pan Brok. Musíme se setkávat pravidelně ke konkrétním tématům, ne k nějakým slavnostním zasedáním, ale ke konkrétním tématům. A to povede, že například budeme společně diskutovat o nějakém eh, nasazení v zahraničí, eh, tak eh, jako například parlament Evropský bude hlasovat o civilní části, zatímco v národních parlamentech o vojenské části. Moje představa je, že bychom v těch konkrétních případech měli jednoznačně říci, co jde a co nejde v rámci tedy našich vlád. Ale co bychom neměli dělat? Máme tady tyto dvě legitimity, to znamená evropskou a národní. Neměli bychom tady zavádět nějakou třetí úroveň, protože my nemůžeme nějakým způsobem dělit, pod, rozdělovat naše legitimity. E, například e, Eh, samozřejmě, že některé země, eh, například Británie, nemůže potom jednomyslně hlasovat v rámci některých rozhodnutí. Ta legitimace je národní a ta legitimace nemůže se dít v rámci nějakého dodatečného schromáždění, které by se k tomu ještě připojovalo. Proto doufám, že s tím, s tím přístupem, který navrhl pan kolega Brok, dospějeme k takové situaci, že budeme mít pravidelná setkání, kde budeme zpracovávat konkrétní témata a co se týče toho požadovaného sekretariátu, já myslím, že v Evropském parlamentu máme všechny možnosti pro to, a vy v národních parlamentech máte vaše byra v eh, Bruselu a tito úředníci, kteří pracují v těchto národních byrech, se mohou eh, propojit s našimi správními strukturami a mohou přesně všechno připravit tak, aby to probíhalo v zájmu obou stran. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Elmar, na závěr. Äh, Děkuji, já bych chtěl poděkovat za všechny návrhy, protože i pro mě se mnohé věci tímto vyjasnily. Já chci navázat na to, co říkal kolega Gáler každý musí uplatňovat svá práva tam, kde mu to umožňuje ústava. Nemůže se to předat jedné instituci za všechny. Pokud bychom měli vlastní parlament pro SZBP, no tak to bychom na to napsali do smlouvy, ale není to ve smlouvě. Je tam napsáno spolupráce, to znamená ne kontrola, ale výměna myšlenek. To je tam opravdu uvedeno v protokolu. A myslím, že to je velice důležité. E, také platí to, co tady bylo řečeno za pro Evropské unii. Musíme tady dále nést tu pochodeň, ale já tu pochodeň moc nevidím. Podle mě moc nikdy neexistovala. Já myslím, že Evropský parlament musí hájit hodnoty, tak jak i národní e, parlamenty hájí svoje hodnoty a práva tak, jak je to uvedeno v ústavě a tedy v našem případě v Lisabonské smlouvě a to musí být také jasné. Měli bychom možná se podívat na to, co tady někdo uvedl, že vznikla po Lisabonu demokratická mezera, ale já ji tady nevidím. Pokud by existovala, tak já bych ji rád proskoumal. A já bych chtěl navrhnout, abychom za Evropský parlament uh, zpracovali nějaký dokument, kde bychom zanalizovali jednotlivé pravomoci a kompetence a kde by případně takováto mezera opravdu existovala. Je možné, že se mýlím, že opravdu existuje. A myslím, že o tom bychom se měli bavit. Pokud bychom zjistili, že existuje takováto mezera, je třeba zjistit, jak ji překlenout. Zatím nebylo konkrétně řečeno, kde je. Já mám někdy dojem, že je, není ani jaksi vědomá mezera po vyjednávání o eh, SVČ po Lisabonu, myslím, že to ještě není konkrétní, měli bychom se o tom bavit konkrétněji, abychom věděli, jaké to má důsledky. A eh, když tady zazněl jako návrh Kozak. Kozak to jsou evropské výbory. Nikoli zahraniční výbory a výbory pro obranu. A Jinak, když jsem hovořil o právech v určitých oblastech, nevím, jestli tady jde o to, aby to bylo tak, že je tady Evropský parlament na jedné straně a Národní parlamenty na straně druhé. Jak by to v tom vzorci mělo eh, vypadat, hm, tak Evropský parlament by byl jedním z 28. Já nevím, jak to přesně navázat tady na to, co je uvedeno v Lisabonské smlouvě. To mě není jasné. A na to bychom se právě měli zaměřit, aby bylo možné přijímat rozhodnutí každý parlament může něco vetovat, pokud si myslí, že se zasáhlo do jeho kompetencí, nebo budeme potřebovat jednomyslnost při rozhodování, nebo by